Good morning, ladies and... Krásné dobré ráno, dámy a pánové, prosím pěkně, posaďte se. Doufám, že další poslanci se k nám připojí o něco později protože vím, že 9 hodin ráno je možná trošku problém. Děkuji všem těm, kteří již dorazili a zahajuji zasedání výboru REGI, které se bude konat dnes celý den a zítra dopoledne. Viděli jste program pořadu, ne teda návrh pořadu, můžeme ho schválit? Máte jiné připomínky? Nemáte? Dobře, takže pořád jednání je přijat. Schválení zápisu ze schůzí z 18. května a 29. a 30. května 2017. Návrh je k dispozici online, jak víte navrhuji, abychom postupovali jako běžně, budou-li nějaké námitky během našeho zasedání tento týden. Nedojde-li k námitkám, budou schváleny oba zápisy. Nemáte k tomu žádné připomínky, děkuji mnohokrát. Další boj, to jsou sdělení předsedkyně. Dovolte, abych vám řekla pouze tři věci, jenom bych vám ráda připomněla, co se stalo mezi našimi schůzemi, mezi tady tou poslední a dnešní. Začnu včerejškem, kdy se konalo zasedání skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení. To se konalo v Berlamonu, čili v budově Evropské komise. Byla jsem pozvána, abych se účastnila pravděpodobně této poslední oficiální schůzky skupiny na vysoké úrovni e, pro určené také pro výbor regie. Diskutovalo se o závěrečných doporučeních, e, které vydala skupina na vysoké výrobní, výbo, úrovni a dala ho k dispozici všem členům výboru, regionálního výboru výboru regionu také. Jednalo se o roli procesu zjednodušení, já jsem informovala skupinu na vysoké úrovni a všechny zúčastněné strany a komisaře, kteří se účastnili tohoto zasedání o aktivitách Evropského parlamentu, protože my jsme aktivní právě v tomto procesu simplifi- zjednodušení, čili simplifikace. My jsme měli několik výměn názorů s předsedou této pracovní skupiny, zorganizovali jsme speciální workshop, a začlenili jsme hlavní směry zjednodušení do jakékoliv zprávy, kterou jsme schvalovali v Evropském parlamentu během posledních dvou let. Takže my jsme velmi aktivním partnerem komise v tomto úsilí o zjednodušování. Jedinou otázkou, která byla diskutována, co se stane s tématem omnibusu. A my už dva měsíce nebo déle o tom diskutujeme a já doufám, že tři strana jednání budou zahájena v září a doufám, že nové ostenské předsednictví se chopí eh, role v organizování těchto jednání. Dva komisaři byli přítomni na zasedání včera paní komisařka Krecu jako komisařka, která vlastně ziniciovala toto skupinu na vysoké úrovni na počátku a paní komisařka Tysen. Obě se zmínili o významné roli mm, zjednodušování pravidel pro stávající období, ale rovněž pro budoucí období po roce 2020. Toto je tedy informace o setkání skupiny na vysoké úrovni. Doporučení jsou nesmírně zajímavá. Jak už se o tom zmínil jeden z kolegů, možná, že trošku příliš administrativní, možná tedy, ale eh, má to substanci, je tam prostě opravdu zohledněná potřeba zjednodušení. Druhá informace se týká eh, našich společných eh, kote schůzí v rámci partnerství urbání agendy. To se týkalo 20. konalo 29. června. Někteří členové výboru Regi se účastnili těchto diskusí a celé zasedání Konterek bylo zastoupeno během těchto zasedání a došlo k nesmírně důležitých diskusích týkajících se nejenom tématu partnerství, ale rovněž role těchto partnerství pro zapojení evropských občanů do diskusí o roli evropských měst, aby se občané rovněž informovali, aby byli informáni o našich cílech, o tom, čeho jsme dosáhli a rovněž se hovořilo o zapojení nejrůznějších skupin, ze společnosti, nejenom tady administrativní složky na lokální úrovni, ale také města, městské radnice, rovněž obchod, nevládní organizace a další organizace. Velmi zajímavé prezentace jsou také k dispozici. A třetí připomínka se týká fóra pro soudržnost. Ta se konala 26. a 27. června. A Náš výbor Regi byl silně reprezentován během diskusí. Eh, Veš jednak se účastnili obecné debaty a kromě toho tři z nás eh, se účastnili pracovních panelů, paní Krel, pan Van Nistelrooy a já. Eh, předsedali jsme tedy tří workshopům, paní Westphal se aktivně účastnila diskusí takže jsme byli dobře zastoupeni během tohoto kohezního fóra. Jediná připomínka, kterou bych ráda řekla lidem, kteří neměli příležitost navštívit toto fórum, musím říci, že Evropská komise se velmi aktivně účastnila tohoto fóra. Celá Evropská komise počínaje předsedou Evropské komise, místopředsedou Evropské komise, a většina komisařů se rovněž účastnila plenárních zasedání s zásadními projevy a účastnili se rovněž workshopu eh, takovými zásadními klíčovými projevy. Toto forum bylo zajímavé, nic překvapivého z něho nevzešlo, ale byl to významný krok proto abychom si vyslechli komisi, abychom si vyslechli jednotlivé zúčastněné strany a také, aby byl vyslyšen postoj Evropského parlamentu. To byly teda tři, informa- tedy tři informace v rámci bodu 3. Teď se dostáváme k bodu 4 a to je seminář pořádaný tematickou sekcí B na téma mikroregionální strategie Evropské unie. Víte, že jsme investovali hodně času na práci o zprávách právě k tématu makroregionální strategie a nyní máme zprávu o implementaci, na které pracuje pan Konolíno jako zpravodaj a proto jsme organizovali tento seminář, který nám poskytne určitou zpětnou vazbu a více informací o makroregionálních strategiích v Evropě. Bezprostředně bych tedy přešla k programu, abychom nestráceli čas a dovolte, abych tady přivítala naše řečníky. Vítejte na výboru Regi, je nám potěšením, že jste dnes mezi námi a e, začnu prvním bodem našeho semináře a sice koncepce, rozvoj a výzvy makroregionální strategii Evropské unie, které nám přednese pan profesor Stefan Gensle. Nevím, jestli jsem správně vyslovila vaše jméno z Norska. Máte slovo, prosím pěkně. No, děkuji vám, paní předsedkyně Michalová. Já vstanu, abyste mě všichni viděli. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste mi umožnili účastnit se a pohovořit na tomto nádherném panelu dnes. Ehm, mám příležitost poskytnout vám určité univerzitní aspekty. Doufám, že to tedy nebude příliš nudné a požádal jsem také o to, abych vám mohl poskytnout určité úvahy o výzvách a informovat vás rovněž o rozvoji tohoto experimentu v rámci makroregionální strategie. Mm, je to také struktura mé prezentace a samozřejmě je to založeno na určitých výzkumných projektech, které jsem řídil a ukončil s celou řadou kolegů v nedávné době a také jsme to vydali v knize, která se teď prodává. Nejprve samozřejmě bychom měli udělat krok zpět a položit si sami otázku, proč se vyplatí podívat se na makroregionální strategie. Myslím si, že tady jsou minimálně dva zajímavé důvody. Makroregionální strategie se zaobírají optimální regulovanou oblastí, jak to formuloval Gian Domenico Majone. Také si myslím, pro celou řadu záležitostí Eh, eh, může Evropa jenom podporovat eh, maxi, tuto politiku a organizovat to na menším rozměru. Tady myslím na regionální asociace, jako třeba asociace pro Pobaltí, anebo pro alpský a jaderský region. A mm, Tady se poskytují tedy zásady, ale takové záležitosti jako makro asociace, jako třeba Pobaltí a Alpsko-Jaderská unie, Jaderná unie, Jaderská, pardon, to nám ukazuje potřebu mezinárodní spolupráce a její výhodu v rámci jasně daného rámce. A co jsou, proč tedy makroregiony, jak na ně pohlížíme? E, je to tedy koncepce, e, která je někdy i spochybňována, ale když se podíváte na hospodářskou, politickou geografii a plánování mm, a územního plánování máme tady veliký význam. Podívejme se například na ASEA na EU. To má globální úroveň, ale můžeme se dívat spíše z perspektiv jediných zemí a můžeme objevovat makroregiony, eh, které mají bezprostřední vliv na spolupráci mezi lokální a regionální úrovní. A potom je důležitý přístup Evropské komise. Podíváme se na definici z roku 2009. Já už jsem tady definoval, že makroregion je oblast začlenující území jedno eh, počtu různých zemí a regionů, které jsou asociovány v příslušných združeních. Dnes tyto obavy a spochybnění eh, měly za eh, důsledek vytváření makroregionálních strategií. Řada členských států i třetích zemí vytvořila určité regiony aby mohli dobře čelit zejména ekologických výzvám, jako například region po Dunají anebo po Baltí. E, všechny jsou založeny na pěti základních zásadách, to znamená integrace, koordinace, kooperace, zapojení všech zúčastněných stran na nejrůznějších úrovních a vytváření partnerství a účelem je tedy dosáhnout tedy lepší koordinace mezi multi vícevrstevnou tedy úrovní pro koordinaci nejenom tedy jedné úrovně, ale vertikálně napříč různými zeměmi. A to je skutečná výzva. Dnes máme takzvané tři no. To byla tedy ta dohoda proto, aby makroregionální strategie byly instalovány. Žádné dodatečné fondy, žádné dodateč, žádná dodatečná legislativa, ale přece jenom taková řídící architektura byla ustanovena. A to vlastně pomohlo propojení různých makroregionálních strategií, eh, které eh, samozřejmě potom dostanete větší informace o nich v následujících přednáškách na tomto workshopu. Jednalo se především o mobilizaci. Celá řada z vás by mohla říci, že je to trošku matoucí a obtížné e, zaobírat se těmito záležitostmi, ale už došlo k pozitivním efektům a dopadu zejména vzhledem k diskurzivní akcí, eh, které mm, vyvolaly takový lepší, větší obrázek a poskytovaly orientaci do budoucna a také vytvářejí makroregionální identitu. Jakým způsobem to tedy zabudovávat do dalších programů a politik Evropské unie? Abychom mohli zareagovat na tuto otázku, musíme se podívat blíže na regionální kooperaci a tady si uvědomíme, že makroregionální strategie není pouze územní strategie, protože úzce souvisí s politikou soudržnosti, ale rovněž strategie makroregionální eh, hovoří k jasným fórum a potřebám regionální integrace, buď i mimo, do určité míry mimo Evropské unie, jako v tom pobaltí nebo v Norsku, to je ta nordická kooperace, to je partnerství Norsko-EU, ale také spolupráce v oblasti Pobaltí, to je vlastně takové spojení regionální spolupráce, eh, která byla zahájena a po E, ukončení konfliktu východ-západ. A potom máme tedy Evropskou unii, která se snaží poskytnout rámec regionální spolupráci e, na větších územích. Myslím si, že to je správná cesta, Eh, jako nástroj pro uvažování o makroregionální strategii, když se podíváme na její propojení s klasickou spolupráci, která již existovala, s propojením nástrojů existujících na evropské úrovni. Rád bych vás přesvědčil o tom, že tato regionální strategie má svůj význam. Měli bychom eh, nejenom pomýšlet na tuto strategii jako fórum, které podporuje multiřídící architekturu, čili řízení na víc, víceúrovňové, ale je to také možnost řídit na základě nazbíraných zkušeností a v rámci určitých experimentů. Toto je tak zvané řízení možností na základě získaných zkušeností a zároveň provozování experimentů, které vznikly na základě evropského semestru, kdy členské státy souhlasily s tím, že bude vytvořen široký rámec zejména v oblasti vytváření politik, potom delegovat toto na takzvané lokální jednotky, eh, to jsou regiony v jednotlivých členských státech, které potom zahojí akce pro e, různé projekty a automaticky vedou ke zlepšení systému e, procesu rozhodování. E, a je to dobré. A říkáme tomu experimentalist, protože to bylo také již vyzkoušeno a osvědčeno v praxi. Umožňuje nám to tady tuto ex perspektivu. A zároveň Eh, to umožňuje to na, provozování projektu na základě nazbíraných zkušeností, ale zároveň také provozování nových experimentů. Podívejme se, jak postupovaly některé členské státy své makroregionální strategie. Máme určitou vysokou skupinu vytvořenou eh, členskými státy, eh, která sedí na řídící úrovni. Tady se dohodují policie v rámci nadnárodní spolupráce a ty jsou pak delegovány národním koordinátorům, eh, které zahrnují příslušnou architekturu se specifickými prioritami a tak dále a tak dále. Tyto osoby, tyto koordinátoři, potom mají určitou svobodu eh, v rámci toho, jak budou utvářet tyto politiky na Eh, nižších úrovních. Můžete vidět na slajdu, je to obrovsky komplexní, obtížné, ale přece jenom, když se na to podíváme jako na určitý experiment, abychom si otestovali nový způsob eh, spolupráce mezi jednotlivými státy v určitých zeměpisných územích se specifickou kulturou a společnými rysy, ale někdy se mohou ilušit, když se podíváme například na pobaltský kontext a na kontext Adriatické unie. E, tady máme priority, které byly vybrány proto, abychom vám ukázali další zajímavý prvek spolupráce v makroregionálním a strategickém kontextu. Já si myslím, že úplně nejdůležitější je, to, co eh, tedy s tímto experimentem, že to jsou srovnatelné komparativní záležitosti. Lze snadno srovnávat mezi nejrůznějšími makroregionálními strategií, co dělají, jakým způsobem to dělají a jak umožňují učit se navzájem. A to je tedy podle mne ten nedávný, tedy rozvoj teď nový, který můžeme pozorovat kdy zúčastněné strany mohou používat dobré příklady eh, z úspěšných projektů. A je třeba ale, když hovoříme o tomto tématu, abychom měli také jasnou ideu o dopadu Zatím to bylo poměrně důležité přijít s naprosto jasným hodnocením dopadu makroregionální strategie. Já jsem citoval Evropský účetní soud, eh, zejména specifickou zprávu, která se týká boje proti eutrofikaci v Pobaltí. Ale eh, stále více vidíme, jaký tento dopad je, ale pravděpodobně budeme potřebovat ještě trochu času, než budeme ho moci přesně používat. Také vidíme určité rámce pro spolupráce v rámci institucí. E, ty už se ne už jsou experimentem, ale stabilizují se, jako například Fórum pro e, rybolov po Baltii makroregionální strategie se odráží v celé řadě programů Evropské unie, ale zatím je to pouze v dokumentech, ale zůstává otázka, jak to ještě lépe začlenit do možnosti čerpání z investičních fondů. A jasně tady zůstává ta výzva koordinace mezi Evropskou komisí a jednotlivými členskými státy, ale to je samozřejmě otázka, jakým způsobem vyřešit tuto koordinaci. Důležitým prvkem také je, jak začlenit neevropské partnery, eh, kteří eh, by měli být integrováni do této integrace Norsko je určitým případem propojeno do té politiky po Baltí, ale Rusko samozřejmě ne. E, potom se to odráží také v jiných strategiích, například v případě Dunajského regionu, ale máme e, v oblasti Podunají máme další země, které usilují o to, aby vstoupily do Evropské unie, jako například Srbsko ale i takové země, které ještě nejsou ani v asociačním procesu jako Ukrajina a Moldavska. Ale přesto i tyto země můžou mít určitý eh, pozitivní užitek z této politiky Podunají. A když se podíváme na případ makroregionální strategie v Pobaltí, tady byla vytvořena rada pro pobaltské státy umožňující regionální spolupráci a e, tato rada se stává významným aktérem v respektivních oblastech jejich řízení. Ale jasné je, že úspěch makroregionálních strategií bude vždycky záviset na politické vůli zúčast, účastnících se států. Tak, abych se přiblížil k závěru. Eh, já jsem se snažil podívat se na makroregionální strategie jako na určitý experiment v rámci toho, co nazývám experimentalist governance, čili řízení hm, experimentální. Zároveň se snažíme vytvářet určité měření, jakým způsobem můžeme eh, řešit ekologickou situaci a její zlepšování, vytvářet určité markry, jakým způsobem tedy eh, tyto prvky měřit v jednotlivých oblastech. To je také významným cílem jako takovým. A Možná, že eh, regionální kooperace se mohou lišit napříč makroregiony, ale umožňují vzájemné učení se a výměnu nejlepších osvědčených postupů. Tady vidíme horizontální roli Interact programů. A také jsem hovořil o Eh, možnosti srovnávat makroregionální strategie. A my už máme dobré způsoby těchto srovnání. Některá srovnání nebyla možná, když docházelo pouze na regionální spolupráci na bilaterální úrovni, ale tyto více úrovňové strategie zahrnují specifické regiony, ale zároveň také specifické politiky Evropské unie pro tyto konkrétní regiony. Co bych navrhl je, abyste možná uvažovali o tom, že bychom měli zabránit i eh, rozdělení makroregionálních strategií Eh, v rámci nadnárodních programů. Makroregionální strategie hovoří o něčem více. Jak posílit roli té střední a nižní úrovně koordinátorů politiky a řídících skupin, zapojit příslušná ministerstva a agentury a také musíme uvažovat o propojení mezi politikou soudržnosti a makroregionálními strategiemi EU. A co je také nesmírně důležitější, nejdůležitější, velmi důležité zapojení Evropského parlamentu, specifickými akcemi v monitorování a pak se může makroregionální strategie stát úspěchem. Děkuji vám. Děkuji. Vím, že nepochybně vyvstala celá řada otázek a komentářů, nicméně budeme pokračovat v prezentacích a ty otázky se necháme na konec. To znamená, že v tuto chvíli předám slovo slečně Juste Jarmulkajte. Doufám, že jsem vyslovila vaše jméno správně. Paní Jarmulkajte je z e, oddělení pro politiku soudržnosti Ministerstva financí Litvy a bude hovořit o příspěvku eh, Evropského fondu pro strategické investice do Evropské strategie pro oblast eh, Po Baltí. Dobré ráno, dámy a pánové. Jsem ráda, že vám dnes mohu představit litevskou zkušenost, pokud jde o implementaci strategie pro Pobaltí. Eh, Ministerstvo financí zodpovídá za provádění strukturálních fondů. Já osobně zodpovídám za jejich zprávu a snažila jsem se v minulých letech právě najít místo US EU-USSR eh, e eh, v rámci strukturálních a investičních fondů. Svoji prezentaci jsem rozdělila na dvě části. Za prvé vám ukážu, co jsme udělali proto, abychom EU-SBSR začlenili mezi naše národní fondy soudržnosti a ukážu také výsledky současného programovacího období a následně přednesu i určité podněty k zamyšlení, to znamená výzvy, před kterými stojí stojíme a doporučení v tom smyslu, co by bylo možno zlepšit. Nejprve pro vyjasnění. Krátce vám představím eh, naše národní strategické dokumenty pro evropské eh, eh, strukturální investiční fondy. My máme partnerskou dohodu, která pokrývá pět těchto fondů a tři operační programy, jednak pro rozvoj venkova, pro rybolov a pro tři fondy soudržnosti, to znamená ERDF, ESF a Fond soudržnosti. Svoji prezentaci zaměřím na eh, tu část fondu soudržnosti. Když jsme se připravovali na období eh, let 2014 až 2020, tak jsme se soustředili na to, aby EU SBSR bylo dobře začleněno do prostředí našich fondů. Snažili jsme se zajistit eh, koordinaci, monitorování a hodnocení. A kromě toho jsme také definovali, kdy určitý projekt přispívá ke strategii EU SBSR. To znamená, že musí být splněny dvě podmínky. Za prvé, musí to být relevantní pro politické oblasti a horizontální akce a prioritní projekty. A za druhé, ten projekt by měl být realizován za spolupráce mezinárodních partnerů. Tyto dvě podmínky eh, ještě zmíníme, až se budeme bavit o monitoringu. Eh, v Litvě se zaměřujeme na tři oblasti. Snažíme se zaměřovat na zlepšení ekologické situace v moři, Eh, dále na dopravu, infrastrukturu a také na malé a střední podniky, růst a eh, vývoj a snažíme se bojovat proti klimatickým změnám. V našich operačních programech jsme identifikovali politické oblasti, které jsou relevantní pro prioritní osy našich operačních programů. To znamená, že evropské investice směřují v Litvě především do energetiky, dopravy, do oblasti inovací, méně už pak do oblasti vzdělávání, bezpečnosti a identifikace rizik. Toto rozdělení eh, nám umožňuje vidět ty možnosti případné spolupráce v širším kontextu. Nicméně to rozdělení neznamená, že určité projekty nepřispívají k jiným oblastem, odvě, eh, jiným odvětvím mm, ekonomiky, ať už je to zdravotnictví, cestovní ruch nebo něco podobného. Stanovili jsme pravidla, která odpovídají EU SBSR. Je například možné dostat prostředky navíc anebo využít projektové úspory na nové eh, projekty, které jsou realizovány za spolupráce s mezinárodními partnery. Kromě toho je tu ještě jedna možnost a sice investovat část prostředků mimo území operačního programu. Já se skutečně domnívám, že tato pravidla, tato ustanovení představují dobrý výchozí bod pro mezinárodní spolupráci. Naše instituce které to provádí, mají možnost si stanovit kritéria pro výmě, výběr projektů. To znamená, že projekty jsou vybírány podle toho, do jaké míry přispívají ke strategii. V tuto chvíli to vybíráme na základě pěti opatření, to není mnoho, ale v každém případě to ukazuje, že se na tu strategii jednoznačně zaměřujeme. Kromě toho je tu ještě jeden požadavek, Eh, a sice naše instituce musí zjistit, jestli ten projekt a každý jeho konkrétní krok přispívají k naplnění strategie. Eh, potenciální projektoví manažeři musí jasně ukázat, jakou přidanou hodnotu ten projekt přinese, pokud jde o EU SBSR. To znamená, že my se snažíme v podstatě zvýšit povědomí mezi povědo, eh, projektovými manažeři, ale nemám pocit, že by to bylo dostatečné. Za prvé je to tak, že ta opatření jsou velmi komplexní a ne všechna konkrétní opatření přispívají k naplnění strategie a za druhé je to tak, že instituce a potenciální projektoví manažeři často nejsou dostatečně kompetentní, pokud jde o EU SBSR. V období 2014 až 2020 se nám podařilo zlepšit monitorovací systém pro evropské fondy. Ráda bych na tomto místě zdůraznila, že nemáme zvláštní systém monitorování EUSBSR. My to tedy zahrnujeme do systému monitorování evropských fondů eh, a eh, Snažíme se tedy opět zjišťovat, do jaké míry ty projekty přispívají k naplňování strategie. Eh, Pohybujeme se na dvou úrovních, přičemž platí, platí uh, již uh, zmiňované podmínky. To znamená za prvé tematický příspěvek, jestli to tedy odpovídá horizontálním akcím v rámci strategie a kromě toho měříme nebo kontrolujeme ten aspekt mezinárodní spolupráce. To znamená, jestli jsou do toho zapojeni nějakí partneři ze zahraničí. Uh, to nám ten proces monitorování velmi zjednoduší především pokud to srovnáme s obdobím 2007 až 2014. V tuto chvíli vám nemůžeme ukázat velké množství mezinárodních projektů, ale zároveň díky tomu jsme schopni eh, odhalit možné oblasti, kde by tedy ta mezinárodní spolupráce připadla v úvahu. Litva se aktivně účastní sítě řídících orgánů ERDF, dále v síti pro e, EAFRD pro Pobaltí a také mm, pro e, Evropský sociální fond, jeho část pro Pobaltí. Tyto platformy jsou dobrými fóry pro mezinárodní projekty a jejich realizaci. Já už jsem na začátku své prezentaci slíbila, že vám ukážu několik čísel, která se týkají současného programovacího období od počátku programovacího, programovacího období. V rámci všech projektů, které jsme prováděli, takřka 27 přispívalo k naplnění strategie EU SBSR. Nicméně, upřímně řečeno, tento poměr ukazuje pouze to tématické zaměření, ten tématický příspěvek a musím říci, že e, mezinárodní projekty jsou pouze kapkou v moři. My jsme tedy na to vyčlenili 2,3 evropských strukturálních a investičních fondů, které jsou tedy v Litvě alokovány. Většinou se to týká takových oblastí, jako je rozvoj a e, vývoj, malé a střední podniky anebo energetika. Když vidíme tyto výsledky, tak si samozřejmě musíme klást otázku, proč ten objem projektů nevzrostl, když jsou k dispozici všechny právní předpoklady, veškeré pozadí. Vypadá to, že jsou tu určitá problematická úzká místa. A já bych chtěla zmínit tři z nich. Jsem si jistá, že pokud by každý z vás měl možnost vidět eh, nebo mít alespoň jednu myšlenku, tak bychom eh, mohli vyjmenovat alespoň eh, mnohem více věcí, ale pojďme se soustředit na ty tři nejdůležitější. Za prvé je problém v tom, že jen málo lidí o EU, SBSR ví. Minu- Nedávné výzkumy Eurobarometru ukázaly, že pouze 14 respondentů ví, co EU SBSR je a u jiných makroregionů je to procento dokonce ještě nižší. A kromě toho o něm neví instituce. Naše instituce, některé to znají, ale ty, které to znají, v tom nevidí žádnou přidanou hodnotu a žádný užitek. To znamená, že někdo, kdo může provést určitou změnu, eh, v tu změnu nevěří a potom to k ničemu nepovede. A konečně moje nedávná zkušenost eh, ze spolupráce s úřady ukázala, že největším problémem u mezinárodních pro, projektů jsou různé způsoby implementace v jednotlivých ča, eh, č, částech EU, v jednotlivých státech a komplikovaná spolupráce. Z toho tedy vyplývají tři doporučení, co by bylo možno zlepšit. Za prvé, musíme zvýšit povědomí o EU, SBSR, o Evropské strategii pro oblast Pobaltí. A já bych ráda uvedla krátký příklad politiky soudržnosti v Litvě. Domnívám se, že politika soudržnosti je v Litvě velmi úspěšná a naše občané o ní mají velký zájem. Nedávné výzkumy ukázaly, že více než 90 litevského obyvatelstva zná politiku soudržnosti a 80 respondentů dokonce tvrdilo, že osobně zakusili výhody těch evropských eh, prostředků. A když hovoříme konkrétně o EU SBSR, tak je to pouze 14 a pokud hovoříme o politiky, politice soudržnosti, tak je to 90 To znamená, že už to nemusím dále komentovat. A dále chci ještě zdůraznit, že musíme e, zvýšit viditelnost těch nástrojů pro mezinárodní spolupráci. Máme různé platformy, webové stránky, na kterých je možné najít partnera v zahraničí ale ví o tom jen málo lidí. A kromě toho e, musíme učinit z EU SBSR jakousi nutnost. Já jsem hovořila o tom, že naše instituce musí e, splnit určité předpoklady a že projektoví manažeři musí zjistit, jestli dotyčný projekt přispívá k naplnění strategie EU SBSR. A my tedy musíme v tomto smyslu zásadním způsobem zvýšit povědomí. Nicméně to se nepodaří ze dne na den. E, to je jasné. To je samozřejmá věc už kvůli lidské povaze. Ale e, pokud se budeme pohybovat vpřed pomalu, tak je to pořád lepší, než když se nebudeme pohybovat vůbec. To znamená, že když někdy eh, mě někdo zavolá a zeptá se na EUSBSR, tak je to pro mě eh, takové malé vítězství. Kromě toho musíme vytvářet pobídky pro mezinárodní spolupráci. Já jsem hovořila o tom, že toto je pouze jeden z příkladů, že těch příkladů může být mnohem více, že eh, je možno získat další prostředky navíc, ale je to potřeba splnit jedno pravidlo. Potenciální projektové, projektoví manažeři eh, musí věřit v to, že ten projekt tedy přispěje eh, k EU SBSR. A kromě toho musíme zjednodušit pravidla. Když jsme se připravovali na další programovací období, tak eh, jsme zjistili, že právě mezinárodní spolupráce je ta oblast, kde potřebujeme jednodušší, jasnější a pružnější pravidla, která by bylo možno snadno skombinovat eh, a která nebudou představovat velkou zátěž. Za prvé eh, si myslím, že tady má velký úkol komise, protože ta vlastně připravuje ty návrhy a kromě toho je to úkol také pro radu a pro Evropský parlament, kteří o tom dále vyjednávají. A na závěr své prezentace bych ráda řekla, že svět EU SBSR není zdaleka dokonalý. Máme před sebou ještě mnoho úkolů, ale zároveň tento projekt skrývá eh, velký potenciál, kterého můžeme využít, pokud eh, budeme dostatečně spolupracovat, pokud budeme mít dostatečnou ctižádost a pokud budeme mít možnost eh, provést ty změny, které jsou v našich možnostech. To znamená, že to je všechno a pokud budete chtít, tak ráda odpovím na vaše dotazy. Děkuji a budeme pokračovat panem Felixem Moldovanem, který nám tady představí evropskou strategii pro oblast Dunaje eh, a sice s ohledem na období po roce 2020. Pan Moldovan bude hovořit jménem maďarského předsednictví Evropské eh, eh, Evropské strategie pro oblast Dunaje. Máte slovo, pane Moldovane. Děkuji mnohokrát, děkuji vám, vážení hosté, děkuji mnohokrát za pozvání a dovolte, abych vám představil naši zkušenost implementace makroregionální strategie, než začnu. Dovolte, abych řekl, že to, co vám budu říkat, nereprezentuje celou eh, celé Podunají, ale pouze zkušenosti z maďarské implementace. Když hovoříme o budoucnosti, je to velice obtížná výzva. Ale výzvy, kterým čelí v současné době Evropská unie, eh, ještě stěžují tyto diskuse. Já jsem si připravil několik bodů, zhrnujících několik aspektů, týkajících se výzek, kterým čelíme za prvé vyjednávání o Brexitu. A to bude mít dopad na politiku soudržnosti po roce 2020. Vyjednávání nad rámec víceletého finančního rámce by měly být na začátku příštího roku zahájeny. Dále diskuse budoucnosti Evropské, o Evropské unii. A to je prezentace nejrůznějších možností, kterými se země mohou ubírat. Ale je tady tolik variabilních faktorů, eh, které eh, způsobují, že je velice obtížné definovat makroregionální strategie. Na druhé straně, abych byl spravedlivý, musím říci, že nejstarší makroregionální strategie je 8 let stará. A když se jedná o dosažení fungující strategie zahrnující tolik zemích a tolik prioritních oblastí, to všechno nemůže být uskutečněno za 8 let, proto je třeba dát více času těmto strategiím, ale příští mezinárodní finanční výhled, o kterém se vyjednává, by měl zahrnout závěry ze zkušenosti a doporučení pro kroky, kterými bychom se měli ubírat na stávajícím období. A začnu svou prezentaci tím, že vám poskytnu několik bodů o tom, jakým způsobem my pohlížíme na současnou implementaci naší strategie. Opravdu každý zná ty tři NO, které vlastně řídí implementaci žádné nové politické instituce, žádné nové fondy, žádné nové politické iniciativy a také pobídky. E, já vám mohu říci, že naše zkušenosti z těch tří no vyústily v různé eh, možnosti, kterými říkáme žádné politické mm, podněty, jak se pobíčky, žádná, vizi, žádná viditelnost a žádné mm, vlastnictví. Všechno, co musíme dělat, je podívat se na účast eh, politických závěrů z, z, fórum, z fór na vysoké úrovni. Bohužel, s čím jsme konfrontováni je, že v celé řadě operačních programů, které eh, se uplatňují v Maďarsku, tyto makroregionální strategie nejsou zahrnuty. A je to škoda, protože tato strategie by mohla poskytnout podporu způsobem vydávání peněz a používání grantů na maďarské projekty tak, aby mohly být vydávány daleko efektivněji. A pro účast na vysoké, vysoké politické úrovni tady máme tu řídící úroveň, která ale není stejným způsobem reprezentována, kde nejsou zastoupeny stejným způsobem jednotlivé země které jsou součástí strategie, ale v několika posledních letech tady došlo také ke snížení uh, účasti a to způsobuje velký problém, do kterého řešení se musíme pustit, chceme-li, aby naše strategie plně využila svůj potenciál. Vzhledem k tomu, co jsem řekla, také protože tady není mm, politická podpora pro makroregionální strategii, eh, máme zatím nedostatečné nástroje. Na jedné straně to chápu, protože v případě strategie Podunaví struktura je nesmírně komplikovaná. Máte členy řídící rady, národní koordinátory a jak si prodávání této ideje v rámci této kooperace může být užitečná pro někoho, kdo Mm, protože propojení všech těchto strategických úrovní může být komplikovaný pro toho, kdo by se chtěl do příslušné strategie zapojit. Máme tady také velice se lišící priority. Na jedné straně máme Bárensko-Württembersko a na jedné straně a na druhé straně Moldavska. A jistě všichni z vás pochopí, že nejaktuálnější priority a potřeby těchto dvou států se velice od sebe liší. A když se na to podíváme, tak jistě můžete pochopit, že dosahování konsensu mezi zúčastněnými zeměmi je velmi obtížné. Co se týče financování, není tady nějaké propojení mezi MRS a operativními programy. Nedostatečné tedy, jak už jsem řekl, málo operačních programů vědí a zahrnují existenci MRS. Na jedné straně chápu, proč tomu tak je. Máme proto vysvětlení, protože když MRS pro Podunají byla vyjednávána, většina již běžících operačních eh, programů měli, rozbil, měli rozhodnuto o svém příslušném rámci. Ale později ještě něco řeknu v souvislosti s víceletým finančním rámcem. Efektivní implementace strategie má další potíže a sice v tom, že tady není důvěra vůči nástrojům MRS a těmi, kdo by tuto strategii měli implementovat. Způsob, jak, jakým, způsob, jakým k tomu docházelo, znamenalo poměrně velkou byrokracii, která zpomalovala možnost financování, zpomalovala dosažení pokroku a bránila lidem, kteří měli třeba inovativní myšlenky, aby tyto prosadili. A můj poslední bod eh, v té současné situaci se týká omezené spolupráce mezi jednotlivými MRS což je poněkud nešťastné. Ehm, na základě mé poměrně omezené zkušenosti z této strategie celá řada věcí, eh, které se můžeme navzájem učit, celá řada osvědčených postupů, které můžeme převzít, protože ty již déle fungující makroregionální strategie eh, již eh, měly řadu úspěchů. A proto by to mělo být také prioritou zahrnutí těchto zkušeností i v naší makroregionální strategii. Já se domnívám, že MRS mají velký potenciál a zhrnul jsem to ve dvou slajdech, co bych doporučil pro vaše zvážení. Největšími výzvami pro které ještě nemám konkrétní doporučení, je, jakým způsobem rozvíjet politické pobíčky a jejich možnosti, zejména u SDR a jakým způsobem je implementovat, protože jedině tehdy mohou být makroregionální strategie eh, pro využívání aktuálních potřeb budeme-li mít dostatečnou podporu z politické úrovně. Já jsem zatím ještě neviděl, že by tyto strategie byly využívány k tomu, aby navrhovaly řešení pro vznikající krize, kterým teď čelí Evropská unie. V Maďarsku účastníme každoročním fórum, teď se konalo a bude se konat tedy zase v říjnu a chceme hovořit o tom, co bychom měli řešit eh, v následujícím období, například diverzifikace energetických zdrojů, ale Neviděl jsem žádné stanovisko v MRS pro řešení těch největších krizí, kterým Evropská unie čelí, a to je migrantská krize. A já se domnívám, že MRS by mohla přispět k sbírání zkušeností jednotlivých členských států a přispívat k hledání řešení této krize. To by umožnilo, aby MRS byly skutečně využívány pro řešení těchto naléhavých záležitostí, proto je třeba vytvořit nějaký akční plán, který musí procházet všemi eh, projekty strategie. Ale musíme si stanovovat také reálné cíle, protože jedině tak budeme schopni dosáhnout toho, abychom překonali potíže, kterým čelíme, o kterých se zmínila také kolegy hovořící o makroregionální strategii v Pobaltí. Když se podíváme na finanční aspekt toho, co by mělo být zlepšeno, jak už jsem se o tom zmínil, zapojování MRS do příštího víceletého finančního rámce je nesmírně důležité, protože bez finanční podpory a k příslušných grantů Nemůže být makroregionální strategie efektivní. Já musím zrychlit svůj projev, takže eh, teď, protože abych o tom mohl hovořit celé hodiny, eh, přejdu tedy k další části. Velice praktický přístup je, a o se snažíme v Maďarsku, je vytvořit platformu pro operační programu, aby ty řídící orgány působící v Maďarsku se nějakým způsobem sloučily a podívali se, jak by mohly přispět ke zlepšení eh, strategie v Podunají a jak také tato makroregionální strategie by umožnila lepší využívání grantů. Co se týče koordinace, Máme určitou strukturu, které říkáme mm, eh, předsednictví trojky, které by mělo sehrávat strategičtější roli eh, v tom, jakým, kudy by se měla ubírat makroregionální strategie, já nevím, kolik z vás to ví, ale předsednictví EUSDR se mění každý rok a taková ta trojka předsednictví umožní možnost lépe čelit výzvám obdobně, jako se tomu děje na evropské úrovni. Komunikační aktivity se musí zlepšit. Eh, lidé nabízející projekty na lokální úrovni musí pochopit, jakým způsobem fungují respektivní mechanismy, aby mohli prosadit své nápady a mohli je implementovat. Eh, také národní koordinátoři potřebují určitý rozpočet, stejně tak jako mm, majetek v určitých zemích, například těch, které nejsou členy Evropské unie, mají potíže, jak financovat cestování národních koordinátorů na jejich setkání. A také mm, je tento rozpočet nezbytný pro země, které nejsou členy Evropské unie, aby se skutečně národní koordinátoři mohli účastnit jednání, mohli sedět u stolu s národními koordinátory mezi zemí Evropské unie. EUSDR, národní koordinátorství, je vlastně takovou dodatečnou úlohou pro kolegy působící v diplomaci. Je tedy eh, třeba navýšit administrativní kapacitu A kolik minut ještě mám? Dvě nebo tři? Dobře, budu velice rychlý. Čemu bychom měli zabránit? Když se podíváme na současnou implementační úroveň MRS, souhlasíme s většinou návrhu, která je zde obsažena ale e, s některými musíme být opatrní. Rotující prioritní oblasti by nebyly nejlepším řešením. My si myslíme, že je třeba zlepšit roli národních koordinátorů v prioritních oblastech ale změna celého systému by podle našeho názoru bránila implementaci. Také jak si omezování těch prioritních oblastí a některé z nich zrušit, to si myslím by nebylo dobré a narušilo by to implementaci. Máme tady určité dobré příklady a to je tady můj poslední obrázek. Rotující předsednictví EU SDR je velice dobrou ideou a my eh, eh, čekáme na okamžik, kdy převezmeme předsednictví a těšíme se na něho. Také fórum EUSDR a příspěvek pro rozšiřování Evropské unie a politiku sousedství je velice významné. Co teď musíme udělat je, pokusit se podívat se na nazbírané údaje zhromážděné tedy z implementace v posledním období. Jednou z našich priorit je také začlenění zemí, ne, které nejsou členy Evropské unie. A to může být tedy nesmírně významné právě pro větší efektivitu politiky sousedství. My máme transnárodní program Podunají, který pomáhá zejména zemím, které nejsou členy Evropské unie. Máme tady takové projekty, které zahrnují tyto státy. A my se domnívám, že prostřednictvím společných projektů a začleněním zemí, které ještě nejsou členy Evropské unie, mohou pomoci k tomu, aby se připravili na jejich budoucnost, abychom jim pomohli jejich další přípravě, eh, aby se mohli začlenit a mohli se stát členy Evropské unie. A teď, no, máte své slajdy před vámi, abych skutečně mohl hovořit ještě mnoho, mnoho času, ale máte-li nějaké dotazy, samozřejmě neváhejte se mě zeptat. Máte tady taky kontakty na mě a ještě jednou vám chci poděkovat za možnost tady promluvit a těším se na vás 18. 19. října na Budapešti na šestém setkání a ročního fóra makroregionální strategie Podunají. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo panu Nikola Fábiovi, který je ředitelem eh, úřadu, který se zabývá právě záležitostí kohezní politiky a pochází z Itálie, takže on nám zde představí informaci ohledně jiné strategie makroregionální, to znamená pro jadersko-jonskou oblast a pro alpský region. A také nám představí analýzy. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem za pozvání. Budu tu hovořit o dvou nejmladších makroregionálních strategiích. Ve své prezentaci jsem se snažil ukázat to, jak ten program aktuálně vypadá, ale to je samozřejmě velmi administrativní záležitost a proto jsem tu prezentaci změnil a ušetřím dokonce i několik minut vašeho času a vyjádřím se pouze tomu, co říkali uh, moji kolegové, protože jsem zjistil, že máme mnoho společného a některé věci, o kterých hovořili, jsou skutečně důležité. To znamená, že já ušetřím uh, náš společný čas a nebudu opakovat to, co už tu zaznělo, ale uh, budu se soustředit pouze na ty nejdůležitější věci a kromě toho bych v závěru chtěl trochu pozměnit uh, to, co říkali kolegové, protože jako vždy uh, ďábel se skrývá v detailu. Byla tu řečena celá řada detailů, ale e, v praxi e, se často ukazuje, že e, to není tak špatné, jak ty, to oficiálně vypadá. A pokud chcete něco měnit, tak musíte být vždycky velmi obezřetní a vzít v potaz určitá rizika. Já naprosto souhlasím s myšlenkou, že by bylo dobré zjednodušit pravidla, jak pravidla financování, tak pravidla institucionální, která se makroregionů týkají. Makroregiony jsou skvělá způsob, skvělý způsob, jak překonat určitou rigiditu eh, v systému. Souhlasím také s tím, že by se měla zlepšit spolupráce mezi jednotlivými partnery, jednotlivými zeměmi, jednotlivými úrovněmi zprávy a tak dále. Uh, Kromě toho je potřeba si uvědomit, že to má politickou a technickou stránku věci a já bych je chtěl navzájem oddělit, protože jinak eh, je to trochu zavádějící. Další věc. Vzájemná propojenost činností, finančních prostředků. Eh, myslím tím národní programy, regionální programy, přímé fondy, které spravuje komise. Pokud hovoříme o transregionálních aktivitách, tak musíme uvést do vzájemného souladu celý ten systém, pokud chceme e, dosáhnout určitých výsledků. To jsou tedy věci, se kterými souhlasím. A nyní tedy ukážu, jakou zkušenost jsme udělali v našich dvou regionech. Byť jsme tedy, jak už jsem řekl, dva nejmladší regiony. Domnívám se, že region Jaderského a Jonského moře, to je to, co vidíte před sebou, jsou tu eh, čtyři členské země EU a čtyři nečlenské země EU. Je to v podstatě velmi komplikovaný region nedávno, před 15 lety tam ještě, nebo před 17 lety, tam eh, se ještě vedla válka, ale o to je to důležitější. Po konci této války tedy vznikly určité politické iniciativy, které se snažily o vytvoření dialogu mezi těmito zeměmi. Uvidíte výsledky. V každém případě jde o e, to, kdo za těmi projekty stojí. A tato identifikace tam do značné míry chyběla. My jsme se snažili tady v minulosti obnovit dialog o relevantních otázkách a řešit tím problémy, které byly pro tento region velmi palčivé, ale stále ještě jsou tu problémy e, a stále e, jsou tu jednoznačné kroky, které musíme přijmout, protože tento region neobsahuje Kosovo a bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii. A já vím, že právě to je ten další krok, který musíme učinit. Pokud jde o způsob řízení toho regionu, tak je to tedy tak, že máme správní radu, je to vlastně exekutivní rada, která má rotující charakter a my to musíme trochu posílit, musíme posílit její roli. A samozřejmě, že se učíme i o jiných makroregionálních strategií. Snažíme se také prodloužit tu eh, dobu rotace a také se snažíme o to, abychom více spolupracovali, aby ty země navzájem spolupracovaly a aby se více účastnili rozhodování. Kromě toho tu máme tematické skupiny, které se starají o tu technickou práci. Musím říci, že ty tématické řídící skupiny, jak jim říkáme, se soustředí na to, že hledají priority daného, a pro, daného regionu a snaží se formulovat konkrétní problémy. My v této souvislosti musíme provést další institucionální regulační práci. Musíme formulovat společné problémy pro určitou oblast. My například v oblasti jaderného moře musíme formulovat, kdy bude to období, kdy není možné eh, lovit ryby nebo podobné záležitosti. Jsou to věci, které zkrátka musíme řešit, které musíme společně probírat. A nyní tedy poučení. My jsme e, si vědomi toho, že to je do značné míry experimentální záležitost, e, že tedy je potřeba vést politický dialog mezi technickými experty, Musíme odhlednout od skutečnosti, že ty země byly v minulosti mezi sebou ve válečném vztahu a musí spolu navzájem kooperovat. Musíme navázat eh, partnerství a spolupráci. Eh, a to se z části daří. Ale jsou to i problémy, které máme ještě před sebou je tu nedostatečná identifikace s tou makroregionální strategií a to jak mezi členskými, tak nečlenskými zeměmi EU. A kromě toho pociťujeme určitou únavu z hlediska Eh, finančního. Ty členské země se na tom nepodílejí eh, finančně, to znamená, že v tomto ohledu musíme něco změnit, tak abychom posílili vůli stávajících členů eh, účastnice tohoto programu. Kromě toho je tu ještě jedna věc, o které již byla řeč. To rotující předsednictví vlastně umožňuje posílit společné vedení ale my bychom chtěli umožnit eh, vedení také těm technickým řídícím skupinám. Protože eh, v těch řídících skupinách se eh, spíše hovoří a nedbá se na to, aby se také dosáhlo nějakých výsledků. To znamená, že my chceme posílit roli správní rady, ale eh, chceme také posílit technickou autonomii těch tematických řídících skupin. Chceme tedy diskutovat o institucionálním a regulačním rámci. A pak je tu ještě jedna věc, která je velmi důležitá. Chceme navzájem sladit fondy a také pravidla nebo aktivity, které se za touto makroregionální strategií skrývají. Nejde pouze o fondy makroregionální eh, spolupráce, ale také o další fondy, které jsou tedy v rámci EU k dispozici a které můžeme využívat. My tedy musíme tyto fondy navzájem sladit a tím posílit eh, naši spolupráci. V této souvislosti hraje velmi důležitou roli komise. Mám pocit, že Eh, z politického hlediska je to trochu ukončené, protože eh, komise se tedy z toho řízení eh, stahuje a měly by to řídit samotné země, ale já si myslím, že role komise je i nadále nadmíru důležitá, zároveň určitá část členských států, především jsou to ty mladší a menší členské státy, jsou poměrně unaveni unaveny, demotivovány a nejsou tedy ochotní se eh, v těchto věcech eh, angažovat. To znamená, že v tomto ohledu musí Evropská komise z politického i technického hlediska sehrát velmi důležitou roli. A eh, nyní druhý region, alpský region, ten je úplně jiný, je velmi rozsáhlý. Členskými zeměmi jsou země, které jsou v tři z těch pěti jsou v podstatě zakladatelskými zeměmi EU, nečlenskými zeměmi EU jsou také země, které e, jsou velmi stabilní a jedná se o záležitost, která je v podstatě nejnovější, je to poslední makroregionální strategie, která vznikla a určité regiony se snaží ukázat svoji autonomii, svoji odlišnost. Já vím, že tady jsou tedy eh, institucionální, politické, technické kapacity, ale zároveň to není eh, velmi komplikované eh, pro spolupráci pouze je to region, kde zkrátka je potřeba diskutovat o celé řadě politických a technických otázek. Pokud jde o řízení, tak to řízení je velmi komplikované, protože kromě správní rady a těch řídících tématických skupin, těch akčních skupin, máme ještě valné schromáždění, což je v podstatě nejvyšší politický orgán. A tento Toto schromáždění by tak říkajíc mělo udávat ten hlavní politický směr pro tento makroregion. To valné schromáždění je tedy orgán, který se schází každý rok a činí určitá politická prohlášení, která se někdy nemusí dostat do správní rady, nebo je správní rada nemusí nutně uznat a nedostanou se potom níž na tu úroveň řídících tematických skupin. To znamená, že to je zároveň to hlavní omezení. Já vím, že to je ta nejnovější, nejmladší makroregionální strategie. Vím, že to ještě přinese eh, svoje výsledky, ale nyní bych sám za sebe, ze své vlastní zodpovědnosti, rád řekl, eh, je to věc, kterou často veřejně neříkám, ale mám pocit, že některý, některých věcí se zkrátka nepodařilo dosáhnout, že prostě ta politická vůle se neprojeví v konkrétních výsledcích tím, že by to tedy prošlo do těch řídicích tematických skupin. A to znamená, že my se musíme zaměřit na konkrétní výsledky. A v tomto ohledu jsou i určité, je možno spatřovat i určité nedostatky v těch eh, tematických řídicích skupin a také určité prodlení. Prodlení vzniklo za současného předsednictví eh, Bavorska. Bavorsko se to snažilo překonat a eh, předložilo svoje vlastní prioritní projekty, ovšem další partneři se toho nechytali, nechytli, neuznali ty projekty a objevilo se několik eh, skupin, které zase propagovali jiné projekty, ten je přítel toho, ten je zase přítel onoho, to znamená, že eh, konkrétní práce se mnoho neudělá. Takže se omlouvám za tuto formulaci, ale je to skutečně tak, že ty skupiny chápou, že je potřeba to koordinovat jak regionálně, tak centrálně. A ty technické iniciativy, které vlastně vzniknou na té nižší úrovni, musí být nějak koordinovány a musíme slaďovat různé pozice, různé myšlenky, musíme to navzájem vyvážit, abychom získali nějaký vyvážený výsledek a následně tady budeme eh, schopni hovořit s našimi partnery na technické úrovni. A na druhé straně, na té politické úrovni, to vypadá podobně. Samozřejmě, že politici tedy dělají svoji práci, dělají to, co se od nich očekává, kvůli tomu byli zvoleni. Ale řekl bych, že to poslední, ta poslední výroční schůze valného schromáždění, kde tedy byly ty jednotlivé Eh, skupiny, tak některé z nich tedy nebyly eh, doprav... Eh, neměly sebou tedy i národního zástupce. To znamená, že to, co se tam schválilo, možná nebude mít dlouhodobý dopad. Tak, další zkušenosti. Chtěl bych potvrdit to, co řekli kolegové, ale v něčem si dovolím nesouhlasit. Makroregionální strategie je celkem za to velmi pozitivní věc. Je to zkušenost pro regiony a země, které jsou tak říkajíc na okraji, ale nejde pouze o regionální a územní rozvoj. Hraničí to také s regulatorní činností, která eh, se snaží tedy překonávat hranice státu, hranice nebo rámec evropských pravidel a tak dále. To znamená, že my se snažíme o společnou a koordinovanou zprávu strategických politických odvětví. Snažíme se jít tedy dál. To je přesně to, v čem ty makroregionální strategie mohou eh, přispět. Mohou překonat rozdíly mezi jednotlivými eh, fondy EU. Já tu mám na jedné straně strukturální fondy, fondy pro rozvoj venkova, zemědělské fondy, jsou tu různá pravidla pro různé země, různé regiony, pro různé situaci. Způsob, jak se to dělá v Itálii, je jiný než způsob, jak se to dělá ve Slovensku a tak dále. To znamená, že my se to snažíme zjednodušit. Snažíme se zjednodušit použití těch fondů, pravidel a kdyby se teda, tedy ta pravidla zjednodušila, tak by nám to velmi pomohlo. Jde o určitou homogenizaci, zjednodušení těch nástrojů. Role komise je v této souvislosti velmi důležitá, musí sehrát velmi důležitou technickou roli. Je potřeba zjednodušit řízení makroregionálních strategií. Ta správní rada pokud je reprezentativní, což se od ní očekává, to znamená, že zastupuje tu regionální a národní autoritu těch svých členských států, tak by to mělo být to nejvhodnější prostředí, ve kterém by se mělo diskutovat. A Zároveň by měl probíhat i dialog s těmi autonomními tematickými skupinami, které řeší jednotlivé otázky na technické úrovni. Jsou to ty otázky, které tedy formuluje správní rada. Ústřední a regionální zastoupení jak ve správní radě, tak eh, v těch tematických řídících skupinách Správní rada musí tedy udat hlavní směr, to už jsem řekl, a nám jde především o to, abychom sjednotili pravidla jednotlivých institucí, abychom zjednodušili způsob financování, abychom to sladili s makroregionální strategií, to se týká evropských fondů, národních fondů i přímých nástrojů, které Evropská unie a komise mají k dispozici. V tomto ohledu je pozice italské vlády následující. Je potřeba propagovat makroregionální strategii a e, také e, se snažit o multiplikaci, protože určité otázky je prostě potřeba řešit na makroregionální strategie, e, na, na makroregionální úrovni. Ty konkrétní podmínky se samozřejmě liší, jiné je to v Podunají, jiné je to v Alpách, jiné je to v, ob, v oblasti Jaderského moře, ale Domnívám se, že bychom se měli především snažit o zjednodušení pravidel, jak pokud jde o makroregionální strategii, tak pokud jde o pravidla pro financování eh, institucí, které za tou strategií stojí. Takže doufám, že jsem to vyjádřil jasně a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Mám tady celou řadu žádostí o otázky a Začnu panem Guculínem, který je naším zpravodajem o implementaci makroregionálních strategií. Děkuji. Děkuji za tato vystoupení, která tady zazněla. Trošku mě bolí v krku. Dobrý. Takže co bych chtěl nyní eh, říci? tomto ohledu. Je tady jeden zásadní bod, na který bychom se měli soustředit v této oblasti a chtěl bych eh, vám především poděkovat za ty konkrétní zkušenosti, za to, co se ve skutečnosti odehrává. To je to, co je zajímavé. Vy jste nás požádali o to, abychom podporovali a povzbuzovali tuto politiku, aby tato politika se uplatňovala a rozvíjela dále. Teď jde o to, na co bychom se měli soustředit konkrétně? Dojde k revizi této politiky soudržnosti v příštích ehm, měsících a dojde také k naplánování aktivit na rok 2018. O co tady jde na základě toho, co jsme si vyslechli dnes dopoledne? Především byste nám měli předložit návrhy na základě vaší zkušenosti. Řekněte nám konkrétně, jak z hlediska toho nového období bychom měli urychlit konkrétní přechod na uplatňování této politiky na té regionální úrovni. Jakým způsobem překonat ten, tu experimentální fázi? Já se pokusím vám říci, jaké body jsem si zaznamenal. Nejdříve finanční rámec. Vy jste jednoznačně uvedli, že je tady nedostatek finančních prostředků a také nedostatek lidských zdrojů. Můj návrh je následující, nebo lépe řečeno otázka. Stačí, abychom zde eh, kladli důraz na uplatňování na řízení ohledně této politiky soudržnosti, ale jak máme postupovat z hlediska budoucnosti eh, až do roku 2020. Další aspekt. Mluvili jste také o pobítkách a podnětech eh, pro ty, kteří politicky rozhodují. Týká se to pouze států, nebo bychom měli klást důraz také na úlohu regionu? A co se týče té úlohy regionu jako takových, tak eh, jak to vypadá? Měly by se hrávat státy větší roli v, tomto, v této oblasti. A třetí připomínka. Co se týče e, komise a této regionální politiky, tak si musíme uvědomit, že e, v té struktuře makroregionů se uvádí, že je tady nástroj, který komisi umožňuje čelit velkým výzvám tedy těm současným výzvám. Konkrétně se jedná o nástroj flexibility, který uplatňuje Evropská unie. Právě v souvislosti s migrační krizí a s těmi dalšími velkými krizemi v současnosti. A proto se ptám, mohly by tyto makroregiony být určitým nástrojem eh, tohoto mechanismu flexibility a v jaké podobě? A za čtvrté, hovoříme o politice soudržnosti. Jaké návrhy byste mohli předložit? Co můžeme v tomto ohledu učinit? V rámci revize toho základního nařízení ohledně politiky soudržnosti až do roku 2027. Jaké prvky bychom tam měli zabudovat, abychom eh, opustili experimentální stádium a dostali se k uplatňování této politiky? Samozřejmě, že to sebou nese také nezbytnost zjednodušit postupy. Všichni o tom hovořili. Vy jste zdůraznili dvě věci. Jednak ty jednotlivé postupy a potom zpráva této politiky. A z hlediska těchto dvou přístupů. Řekněte nám na základě vaší zkušenosti, na co bychom se měli soustředit. Včera pracovní skupina, která se zabývala zjednodušováním, dokončila svoji práci, byla tisková konference, kde také vystoupili komisa, komisaři a vycházeli jsme tedy z dokumentu ohledně této, tohoto zjednoduší. Řekněte nám ale, na jaké body se máme soustředit, na ty postupy, anebo na způsob zprávy. To jsou tedy otázky, které jsem vám chtěl položit v této souvislosti a odpovědi by nám měly pomoci, aby tato zpráva nebyla pouze opakováním toho, co dělá výbor regionu, eh, co je napsáno ve zprávách eh, rady a komise. Prostě pokusme se jako parlament dodat této naší zprávě konkrétnější podobu, protože se jedná o revizi a také nový finanční rámec. Děkuji. A nyní budou hovořit stínoví zpravodajové. Pan Bogovič, máte slovo. Eh, Makroregije jsou zagotovo zelo pomemben instrument. Eh, Co se týče makroregionů, ty jsou jistě velmi důležitým nástrojem. A my jsme svědky toho, že všude v Slovensku je to velmi efektivní. My jsme vlastně součástí tří regionů s výjimkou po Baltí, to znamená jaderské iniciativy a také těch dalších dvou regionů. To, co dneska tady proběhlo, byl velmi dobrý příspěvek a já bych za to chtěl poděkovat. Je to určitá iniciativa, která by nám mohla narysovat nové perspektivy z hlediska strategií. A já bych se chtěl eh, zmínit o jadersko-jonské strategii. Já si myslím, že je to velmi specifická strategie. Máme tady čtyři členské státy a tři nečlenské státy. A v tomto regionu vidíme, nakolik e, spolupráce mezi členskými a nečlenskými státy funguje. To znamená i mezi státy, které v minulosti měly velké potíže. E, z důvodu 90. let a událostí v bývalé Jugoslávii. Ta nesnášenlivost a problémy, které existovaly v minulosti, se trochu projevují i v současnosti. A myslím si ale, že se především jedná o ekonomickou spolupráci, o cestovní ruch a také o politické aspekty této spolupráce. Na rozdíl od pobalské oblasti, to východisko pro spolupráci bylo horší v této oblasti. Samozřejmě já vidím eh, potíže, které jistě vzniknou v souvislosti s budoucím finančním rámcem, ale my bychom neměli zanedbávat mikroregiony. Také z hlediska fondu soudržnosti tento fond musí být dán k dispozici. A já se domnívám, že bychom měli větší pozornost věnovat tomu, aby i národní eh, rozpočty byly alokovány na realizaci cílů těchto mikroregionů. A především bychom se měli soustředit na takové projekty, které by mohly využívat prostředky z EFSI a z, také z programu Horizont. Já si myslím, že především bychom měli podporovat eh, ten pocit příslušnosti k těmto mikroregionům. Drazí kolegové, Dovolte mi, abych já také zareagoval a poděkoval všem těm, kteří před mnou hovořili. A chci shrnutě řečeno říci, že souhlasím s tím, co tady zaznělo. Kolegové, kteří hovořili, e, hlavně použili analytický přístup k této tematice. Já osobně jak bych to řekl, Mám problém s tím, abych se zbavil toho dojmu, že e, stále přistupujeme k této situaci z, jakoby z hlediska experimentu. Myslím si, že s výjimkou po Baltí veškeré záležitosti kolem těchto mikroregionů spíše vycházejí ze přání znovu skloubit účinným způsobem Evropu. Eh, nemohu tady předkládat nějaké návrhy v této současnosti. Pravda, že jsem byl vlastně v roce 2005 u zrodu toho jadersko-jonského regionu. A proto bych chtěl být v tomto smyslu velmi konkrétní. Já velice dobře chápu ty tři ne, o kterých eh, se tady hovořilo. Ty tři negace nejsou odůvodněné, protože my bychom měli spíše uvažovat o možnosti vytvořit koordinační orgán, který by mohl lépe fungovat. A já vím, jakou roli sehrávají všechny, všechna tato města v jadersko-jonské oblasti, kteři, která se zajímají o Eh, tuto spolupráci. Ale účastní se velmi málo, protože jsou to státy, které tvrdí, že se o to postarají. Přitom státy jako takové mají menší zájem. Proto já se domnívám, že bychom měli vytvořit silnější strukturu. Jinak se vše rozplyne v jakousi mlhu, která nám nepřinese nic konkrétního. A ještě další otázka. Jak všechno zafinancovat? Z teoretického hlediska to všechno jakoby běží dobře, ale konkrétně Máme projekty spolupráce mezi Chorvatskem, Itálií, Itálií, Slovinskem, Slovinskem a Chorvatskem, projekty s Albánií a také s Černou horou, se Srbskem a tak dále. To vše je velice krásné, to vše je vlastně dědictví z minulé politiky soudržnosti, ale je tady možnost najít nějaká řešení, která by nám umožnila trošku změnit běh věcí. Já patřím k těm, kteří realizovali stovky takovýchto programů a v podstatě jsme obhospodářovali desítky milionů eur. Nevždy to bylo využíváno efektivně. Samozřejmě, že to bylo užitečné, lidé byli spokojeni, ale e, tím ty věci by neměly skončit. Já se domnívám, že bychom měli přistupovat odlišně k těmto existujícím bilaterálním programům, pokud chceme realizovat skutečnou mikroregionální politiku. Měli bychom vycházet z financování priorit makroregionální strategie, tak jak byly definovány těmi zúčastněnými státy. Měla bych eh, v tomto smyslu uvedl to, co tady zaznělo z hlediska jadersko-jonského regionu. Měli bychom být rychlejší, efektivnější, konkrétnější a naplnit očekávání našich občanů. Já jsem poslal dopis paní Kretu a připomínal jsem, že například obchodní komory, univerzity, města tohoto jadersko-jonského regionu se dohodli na určitých iniciativách a požadovali na mě, abych eh, toto prosadil u paní eh, Kretu. Takže já se domnívám, pane předsedo, že je na čase, abychom opustili tuto experimentální fázi a přešli eh, na fázi realizace, protože ti občané, kteří žijí v těchto regionech, očekávají hmatatelné výsledky. Pan Papadimonis. E... Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že ta vystoupení e, expertů, kteří mají zkušenosti s uplatňování této politiky, nám pomáhají, tak jak to uvedl pan Kocolino. To znamená, abychom tady nevypracovávali jakési rutinní zprávy, ale abychom díky příspěvkům, zkušenostem zmapovali pozitivní body, potíže a abychom si stanovili, jak by mohla tato politika být efektivnější a užitečnější pro občany a aby výsledky byly zviditelněny. Já souhlasím s tím, co tady zaznělo v těch některých vystoupeních Eh, ze strany expertů. My tady nehovoříme pouze o spolupráci mezi členskými státy Evropské unie nebo nečlenskými státy Evropské unie. Jsou to také státy, které chtějí mít perspektivu přístupu do Evropské unie, ale hovoříme také ještě o dalších věcech. Hovoříme o využívání těch společných bodů a postupů, které nám umožňují dospět k lepším výsledkům. To znamená, jde o koncepce, které na úrovni makroregionu eh, nám umožňují realizovat věci, které nemůžeme realizovat sami, tedy hovořím o regionech a jednotlivých městech. A proto musíme aplikovat nový přístup. A ještě bych se chtěl vrátit k jednomu bodu, jsou dva mikroregiony, které nejvíce pokročily. Je to po Baltí a Podunají. A pak jsou tady dva další, které mají určité spoždění, protože začaly později. Já mám na mysli region, který se týká Řecka, to znamená Jadersko-Jonský region, kde máme potíže, o těch jsme již hovořili. Čtyři jsou členské země a tři nečlenské země Evropské unie. A ještě přednedávnem tyto země měly mezi sebou konflikty a jsou tam často určité animozity, které trvají už celá století. Takže první věc, kterou bychom měli zařídit z hlediska tohoto, této zprávy, je umožnit tomuto mikroregionu, aby pokročil vpřed. Nebylo by dobré, aby bruselští technokraté se jaksi schovávali za některými technickými problémy a říkali, teď máme málo peněz a proto e, vlastně tyto strategie budou méně rozsáhlé. Naopak, my potřebujeme více pomoci z Bruselu a ne pravý opak. Da, druhá věc. Hovořilo se tady o politice soudržnosti 2020. A fondy pro tuto spolupráci, lépe řečeno finanční prostředky těchto fondů by se neměly snižovat. Prostředky, které jsou věnovány na politiku soudržnosti, ale také prostředky, které pocházejí eh, z programu Horizont, by se neměly snižovat. Právě naopak, my bychom měli zdůrazňovat konkrétní postupy, které by se opíraly o zkušenosti a měli bychom se snažit zajistit měřitelnější výsledky, konkrétnější výsledky z hlediska občanů regionu. A klíčovým slovem v tomto ohledu je zjednodušení, a to tady zaznělo, a lepší propagace pozitivních výsledků, abychom ještě více přesvědčili regiony a členské státy a také politické představitele, že se vyplatí pokračovat v této cestě. Protože na politické úrovni ne vždycky se objevují přizpůsobené reakce. A další záležitost. Někdy, a bylo to řečeno některými, ta politika se jaksi neopírá o technické eh, prvky. A poslední věc. Měli bychom se více soustředit na spolupráci, která by byla efektivní mezi jednotlivými evropskými institucemi v té jonské oblasti. Víte, že tam zasahují do toho také lobbysté. Ostatně to řekl také italský řečník. To je v pořádku. Ale naším úkolem není tady zaměňovat práci institucí s prací lobbystů. když se o tom hovoří, dává se to do stejného koše a na to bychom měli dávat velký pozor. Co nás zajímá, je strategické rozhodnutí na úrovni mikroregionu, které bychom chtěli podpořit v rámci anebo prostřednictvím evropských institucí. Nebylo by dobré couvat před eh, jaksi vlivy některých členských států. Pan Škarlec. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća, poštovane kolegice i kolege. Eh, osobno smatram da su strategije jako važne za já se domnívám, že makroregionální strategie jsou velmi důležité pro růst v EU, ale jak to již uvedl kolega Jakovčič, máme sklon eh, toto vše omezovat na jakési experimenty, to znamená eh, z hlediska financování, z hlediska alokace finančních prostředků a zafinancování jednotlivých projektů. V některých vystoupeních bylo řečeno, že ty operační programy neodpovídaly makro, pardon, mikroregionálním strategiím. Takže bylo by dobré, aby se to řešilo na vyšší úrovni evropské politiky. Je pravda, že proběhly některé diskuse na úrovni Evropského parlamentu, také jsme hovořili například o balíčku čisté energie pro Evropě. Také se často e, odvoláváme na tento přístup z hlediska regionu. A vedle toho je tady také komise, která jakoby chtěla podporovat všechny tyto iniciativy. Ale po roce 2020 se komise neopírá o tyto argumenty, které by souvisely s mikroregionálními strategiemi. Jedna část našich doporučení by měla zajistit, aby mikroregiony byly posíleny a aby byly také podporovány v souladu eh, s finančními prostředky. Potřebujeme kvalitnější zprávu. Potřebujeme zkušenosti z hlediska zprávy. Samozřejmě, že se to musí opírat o dobrou vůli, ale musíme přejít nyní na skutečný proces rozhodování, který by umožnil členským státům, který se to týká, přijímat příslušná rozhodnutí. A také by bylo dobré vytvořit příslušný orgán v těchto makroregionech. Orgán, který by byl zodpovědný za tuto zprávu. A dále bych chtěl hovořit o propojení mezi současnými evropskými politikami, to znamená na období po roce 2020. Je tady propojení mezi těmito politikami, zvláště když máme na mysli energii, dopravu. To jsou oblasti, které jsou nesmírně důležité pro úspěšnost evropského projektu, takže by měly být zabudovány do těchto makrost regionálních strategií a zpráva by měla být zlepšena a zaručit správné využívání evropských prostředků. Molto, molto velocemente, vorrei essere un po' più realista purtroppo e invitarvi a farlo. Velice rychle. Já chápu, že chceme být užitečnější, efektivnější a ale musíme také zůstat realisté, protože víme, že dochází ke škrtům e, i v politice soudržnosti. Tady se nemůžeme nic nalhávat a přitom e, potřebujeme granty pro makroregionální strategie. A kromě toho jako poslanci a parlament bychom měli hájit tuto pozici na základě detailnějších eh, údajů z makroregionu, k jakému rozvoji došlo, eh, jaké zaměstnanost byla v těchto makroregionech. A děkuji mnohokrát a teď ještě pan Nielsen. Teď má slovo pan Nielsen, promiň. Tak eh, Děkuji mnohokrát. Domnívám se, že tato diskuse je nesmírně zajímavá. Strategie pro makroregiony musí být organizovány tak, že na základě modifikací dojde k lepšímu utváření těchto strategií. Když pohovořím o zkušenostech ve Švédsku a makroregionální strategii v Pobaltí, já jsem se skutečně angažoval na lokální úrovni, kdy jsme začali s tímto typem práce. A všechno, co jsem slyšel, potvrzuje opravdu mou zkušenost. Není tady při osvojování si této strategie. Je třeba, aby členské státy jakož i Evropská unie dostály své odpovědnosti ale nedošlo k tomu. Ani evropské instituce, ani členské státy na sebe nechtěly být v této oblasti odpovědnost, zatímco regiony byly nesmírně aktivní, snažili se vytvářet synergie a tak dále. Podle mého názoru by bylo třeba rozhodnout, jak jakou roli mají mít tyto makroregionální strategie. Já se nedomnívám, že bychom se měli snažit vytvořit nějakou, nějaké mini unie v rámci Evropské unie. Mám pocit, že se tady hovoří o rozkouskovávání unie na nějaké malé mini unie, ale pro mě je důležité podívat se na dvě věci. Na jedné straně zvýšit spolupráci mezi jednotlivými členskými státy a tady se domnívám, že by bylo třeba omezit se eh, na eh, údaje, které umožňují také eh, Zmapování této oblasti jednotlivé členské státy tady mají velké kompetence, například v námořní politice. Na druhé straně je třeba podívat se na to, že bychom mohli povzbuzovat nadnárodní spolupráci z lokální úrovně. A mám dojem, že v politice soudržnosti by mělo být snadné nalézt příslušné nástroje či možnosti, jak povzbuzovat lokální úroveň k těmto aktivitám, protože dříve 5 regionů eh, a prostředků pro regiony bylo vyhrazeno pro makroregionální eh, strategii, aby se hledali partneři v jednotlivých zemích ale já si myslím, že není zapotřebí nových grantů. Domnívám se, že by bylo možno upřesnit alokaci již stávajících fondů. To znamená, x procent by mělo být věnováno makroregionální strategii, což by byl výborný způsob, jak dospět k lepší spolupráci na regionální úrovni. A to by pro mě skutečně byl zcela zásadní efekt, který by mm, umožnil silnější, intenzivnější spolupráci jednotlivých regionů na nadnárodní úrovni a to by také podnítil hospodářský růst a kulturní rozvoj. Děkuji. Pan Pirinský, máte slovo. Thank you very much. <clears throat> Uh, I would like to ask a question. Děkuji mnohokrát. Chci se zeptat, jak panelistů, tak kolegů. V tomto okamžiku, kdy, jak už se řeklo, o víceletém finančním rámci se bude diskutovat, a to zdůrazňování skutečnosti, že se musí udělat více s méně zdroji. Tak pravděpodobně zcela zásadní výzva před makroregionální strategií je zaměřit se na větší, vyšší přidanou hodnotu. Klíčovým argumentem eh, pro makroregionální strategie by mělo být, že při posilování makroregionálních strategických struktur by se měly sledovat nejhlavnější cíle Evropské unie, což je samozřejmě zaměstnanost, boj proti exkluzi, proti chudobě, dosahování energetických konverzí, modrá ekonomika, zelená ekonomika, protože tady je veliký potenciální zdroj, který ještě nebyl kapitalizován dostatečným způsobem. A tento zdroj to je společná identita, společná totožnost mezi těmi regiony, které vytvářejí makroregion. Celá řada kolegů už se zmínila o každoročním zasedání třeba sedmi, osmi zástupců a to jsou praktici, pocházející jak z oblasti biznesu, nevládních organizací či lokálních eh, Orgánu A domnívám se, že pan Nielsen už se o tom zmínil. To znamená, přičlení určitého procentuálního čísla, které by bylo určeno pro granty do makroregionálních strategií a to by jistě zvýšilo efekt fungování těchto strategií. A tady si myslím, že Evropská komise by také měla sehrát velice důležitou body, stejně tak, jako ty řídící orgány makroregionu A v rámci tedy samozřejmě toho zjednodušování, ale klíčovou výzvou je strategické priority, které musí být odraženy ve všech cílech. Děkuji. Pan Rope, máte slovo. Ačiū pirmininkė, gerbimi kolegos, iš tikrųjų. No, děkuji. Děkuji, paní předsedající. S velkým zájmem se si, jsme si vyslechli to, co nám řekli naši referenti. Slyšeli jsme o problémech, které řeší při uplatňování makroregionálních strategií. Musím říci, že to není úplně shodné s tím, o čem my tady běžně diskutujeme, ale umíme si dobře představit, že tyto makroregionální strategie by mohly přinést velký užitek, to znamená, že je musíme co nejvíce využít. Eh, Představena byla i litevská zkušenost a já osobně mám velkou radost, že právě oblast Pobaltí je tady představována jako dobrý příklad. Přes, přesto jsme slyšeli, že informa, informovanost není veliká a že bohužel není vysoká ani účast v tomto programu. To znamená, že se pravděpodobně nepodaří naplnit cíle. A také je to tak, že ty cíle pravděpodobně nebyly dobře definovány. To znamená, že bychom toto téma neměli řešit pouze na evropské úrovni, ale měli bychom se zaměřit také na lokální, regionální úroveň, na úroveň partnerů. Jinými slovy to znamená, že musíme vybrat ty myšlenky, ty návrhy, které budou schopny vést ke společnému projektu. Musíme vybrat to, co je společné. Protože pokud se zaměříme na to, co je společné v rámci daného makroregionu, tak dosáhneme mnohem lepších výsledků. Ať už jsou to klimatické změny, nebo jiné příklady. Právě to by se mohlo stát jednou z priorit, pokud jde o spolupráci v oblasti Pobaltí. Právě to by mohla být další priorita vedle těch priorit, které už jste zmínili, ať už je to energetika, anebo další věci. Když už jsme u té energetiky, tak se domnívám, že právě ta energetika by mohla eh, představovat určité pojítko mezi Eh, politikami z jednotlivých oblastí a bojem proti klimatickým změnám. Dnes se často hovoří o tom, že by ta pravidla měla být zjednodušena. I vy v podstatě očekáváte takové zjednodušení ve svojí práci. To, že tedy pravidla, se kterými budete eh, pracovat, budou zjednodušena. My očekáváme výsledky omnibusu a doufáme, že i v oblasti soudržnosti ten omnibus přinese kýžené výsledky. Pokud jde o výhled do období po roce 2020 a také pokud jde o situaci po vystoupení Spojeného království, tak je na snadě, že budeme moc, muset ještě těsněji spolupracovat. A že tedy se budeme muset snažit ze všech sil naplnit cíle, byť finančních prostředků bude méně. To znamená, že ta spolupráce by neměla probíhat pouze na regionální úrovni, ale také na národní úrovni. úrovně bychom měli navzájem propojit, aby to probíhalo paralelně. A hlavním úkolem je tedy překonat problémy. Paní Tomašič. Děkuji mnohokrát. Já jsem chorvatka velice bedlivě, jsem samozřejmě poslouchala tu přednášku týkající se naší příslušné makroregionální strategie. Pakliže jsem pochopila, tak jsem usledovala dobře ty zásadní problémy, ale mám spíše otázku pro výkonnou komisi. Hlavním problémem je nedostatek administrativních kapacit pro oblasti zpravování této makroregionální strategie, což musí být podmínkou pro úspěch takové strategie. Mě to velice zajímá. A Exekutivní komise by měla navrhnout, jakým způsobem užívat efektivněji grandy a jak by bylo možné rovněž používat disponibilní granty pro odbornou pomoc, tak, aby se mohlo pomoci účastníkům projektu makroregionální strategie. Je třeba plně zapojit občany, jakým způsobem můžeme podnítit naše občany k tomu, aby se aktivně účastnili implementace této makroregionální strategie. Děkuji, paní Steraky. Děkuji, paní předsedkyně. A nejprve mi dovolte, abych ráda řekla, že všichni v tomto sále se pravděpodobně shodneme na tom, že makroregionální strategie mají budoucnost Eh, souhlasím i s panem Papademulesem v tom, že tady v tom musíme pokračovat, ale otázka zní jak. Jeden z předchozích řečníků řekl, že tady musíme jít ještě dál. Já už jsem eh, tady se účastnila na dvou eh, výročních zasedání makroregionální strategie a proto si pojďme položit otázku, jak to vypadá s financování. Potřebujeme další finanční nástroje, tak abychom měli zajištěno financování makroregionů? Podle mého názoru ne. Domnívám se, že spíše musíme pokračovat v tom, že budeme využívat komplementarity, že budeme využívat adicionality, ale že nemusíme k tomu přidávat další finanční nástroje, další eh, tedy dodatečné zdroje ve víceletém finančním rámci. A kromě toho musíme požádat o technickou pomoc. Naprosto souhlasím s předchozími řečníky, kteří se toho dotkli. Druhá věc. Atraktivita makroregionů eh, je otázka, je ta strategie makroregionů atraktivní anebo ne? Podle mě to není dostatečně atraktivní ani pro občany, ani pro regiony, ani pro členské státy. Není to jednoduché, není to atraktivní a nedává to něco, co by tedy přineslo eh, hmatatelné výsledky. A právě proto eh, chci svůj krátký komentář eh, zakončit jednou věcí. Ráda bych požádala o zprávu o provádění těch projektů ze strany účastníků, ne nejde o to, abychom o tom psali my, ale jde o to, jak to vypadá v reálu, v terénu. Jak víte, eh, Řecko je součástí té strategie pro eh, oblast Jaderského moře a já bych se ráda zeptala, kolik konkrétních účastníků se té strategie již účastnilo a jaké jsou konkrétní výsledky těch projektů. Děkuji. Děkuji a poslední řečník bude pan Celer. Ano, děkuji, paní předsedkyně. A Děkuji také našim expertům, děkuji jim za to, že se jim podařilo schrnout dosavadní aktivity v, mikro, v makroregionální strategii a spolupráci. Před osmi lety mým prvním úkolem tady v parlamentu bylo to, že jsem byl stínovým zpravodajem pro pobaltskou strategii, pro strategii pro pobaltí. A pokud to mohu schrnout, tak po osmi letech v realizaci eh, těch makroregionálních strategií nejsme o moc dále. Moc jsme nepokročili, protože tato strategie se původně zaměřovala na to, abychom si vybrali nějaké konkrétní téma, které se týká jednotlivých členských zemí. A tyto členské země by následně měly společně o tom diskutovat. Samozřejmě, že se do toho měla zahrnout i měly zahrnout i územně správní celky, které v tom regionu leží. U té strategii pro Pobaltí to byla tedy ekologická situace, protože Pobaltí, tedy Baltské moře je v podstatě eh, v EU pobřežní země jsou všechny, kromě Ruska, členy EU. Přesto je toto moře tedy velmi zatíženo ekologickými škodami, je tu také velké dopravní zatížení, je tu mnoho lodí a proto bychom tedy měli koncipovat nové strategie, tak abychom eh, čelili oběma výzvám, které eh, tu před námi jsou. Následně jsme se zaměřili na dunajskou strategii. Tam šlo v prvé řadě o to, aby Dunaj byla, byl chápán jako hospodářská tepna pro ty státy a regiony, které u něj leží. To znamená, že bychom takové regiony, jako je Bavorsko, Bádensko, Württembersko nebo Rakousko, měli propojit s novými členskými zeměmi i e, zeměmi na Balkáně. A to znamená, že od Bar- Bádenská, Württemberská až po Rumunsko a Bulharsko bychom měli jednu hospodářskou zónu. To všechno má ovšem naději na úspěch pouze tehdy, pokud ty státy a regiony zatím budou stát, pokud se s tím budou identifikovat a to je naprosto zásadní věc. Domnívám se, že nepotřebujeme nový legislativní základ, nový eh, nástroj, protože nástrojů je dost, ať už jsou to strukturální fondy nebo přeshraniční spolupráce, programy Interreg. Myslím si, že to musíme zkrátka schrnout a pod eh, přiřadit těm cílům, ale namísto toho jsme svědky toho, že ty státy uh, Eh, ve kterých se snažíme o makroregionální spolupráci, se zaměřují na jiná hlediska. Například v Polsku se objevil pokus vytvořit region tří moří, to znamená po Pobaltské, Baltské moře, Černé moře a Jaderské moře a že by vlastně mezi těmito třemi mořemi vznikla eh, oblast, ve které by se rozvíjela politická spolupráce. Kromě toho se již nějakou dobu pravidelně scházejí země Vyšegrádu, které jsou také, a tato setkání jsou také politicky zaměřená. A kromě toho jsem dneska četl, že EU chce zahájit jednání o regionálním vnitřním trhu mezi šesti zeměmi Balkánu. Vzniknou tu projekty, které by měly eh, podpořit hospodářství eh, těchto zemí. Jde o Bal- Albánii, Kosovu, Makedonii, eh, Černou horu, Srbsko a jsou tam i zástupci Itálie, Německa a EU. To znamená, že my přece máme makroregion Podunají, který by toto měl řešit. Proč tady máme vyvíjet nějakou další novou eh, iniciativu? Měli bychom se spíše snažit o to, aby tu bylo vzájemné propojení těch stávajících eh, projektů. Jaké je rozdělení úkolů? Kdo se o to stará? Já si myslím, že jednu věc bychom si z toho eh, měli dneska odvést. A to je odnést. A právě to, to, to, to je tohleto, že bychom se měli zaměřit na to, co už existuje. Děkuji. Ta diskuze byla velmi zajímavá, velmi dlouhá. A pro naše hosty tedy bude velmi náročné na to zareagovat, ale já každému z vám dám dvě minuty. Během dvou minut se prosím pokuste odpovědět na otázky, které eh, tedy eh, tu zazněly. Prosím, kdo z vás začne? Okay, I'm first. Já tady budu jako první, omezím se na dvě minuty. Mám pět poznámek, velmi stručně. Nemusíme si dělat e, obavy z toho, co je experimentální a co ne. Jde o koncept, který umožňuje určitou formu testování. A já si myslím, že strategie tedy e, mají různou situaci, eh, jsou tu některá batoleta, je tu jeden teenager, to znamená, každá ta strategie je v různém vývoji, eh, stádiu vývoje. Makroregionální strategie se nesnaží o to, aby se Evropská unie rozštěpila. Jsou to především strategie EU, to je na prvním místě. Jde o to, abychom tedy naplňovali globální politiky EU v konkrétním územně definovaném kontextu. Já Vím, že jsou tu další témata, která do toho zasahují, to znamená například rozšíření a tak dále, rozšíření EU. To znamená, že někdy to může být poněkud matoucí, ale Přesto je to realita EU a já si nemyslím, že bychom měli od makroregionálních strategií očekávat, že budou přinášet lepší výsledky než samotná EU. Pokud jde o financování, tak to musíme říct naprosto jasně. Máme dvě možnosti. Je potřeba škrtat, šetřit, protože víc peněz zkrátka nebude. To znamená, buď makroregionální strategie budou nějak začleněny do těch národních neboli evropských programů. Bude tam konkrétní obálka pro makroregionální strategie. To je jedna možnost. 5%, 10%, já nevím, to je předmět jednání, ale je to jedna možnost. A druhá možnost jsou ty klasické nadnárodní programy, program pro Dunaj a tak dále. Ale eh, tady je to nebezpečí, že se ten ta makroregionální strategie rozdělí na jednotlivé národní programy. To byla třetí poznámka a nyní čtvrtá poznámka. Skutečně to musí být strategie. My jsme viděli kdy, eh, situace, kdy eh, v rámci té makroregionální strategie bylo definováno přílišné množství cílů. Já si myslím, že se musíme zaměřit na ty nejdůležitější, aby to byla skutečně určitá strategie. A konečně v neposlední první řadě nesmíme zapomenout na parlamentní rovinu. I Evropský parlament musí spolupracovat s národními parlamenty a e, snažit se tedy o e, spolupráci s těmi makroregionálními strategiemi. Ano, děkuji a nyní má slovo e, další kolegyně, kolegyně Jarmulkajte. Ano, já mám taky pět bodů, o kterých se chci zmínit. Za prvé bych chtěla uh, Eh, začít financování. My všichni hodně diskutujeme o tom, že máme nedostatek financí. Ale já si myslím, že to tak není. Musíme jenom koordinovat všechny ty finance, které máme. Máme politiku soudržnosti, celou řadu programů Horizon 22 Live, eh, FC, eh, Connecting Europe Facility. Máme tolik finančních zdrojů ale musíme je pouze inteligentním způsobem koordinovat. Včera v letadle jsem přemýšlela o tom, co by šlo dělat, jak bychom to mohli lépe koordinovat. A řekla jsem si, možná, e, že nemusíme hledat nějaký nový balíček pro kooperace, ale postupovat v rámci stávajících možností. A také bych ráda zdůraznila, že bychom se neměli spolehat pouze na politiku soudržnosti. Teď se o tom hodně hovoří, že politika soudržnosti je největší evropskou politikou s největšími možnostmi financování a že makroregionální strategie jsou z největší části financovány ze strany makro, tedy politiky k jako soudržnosti, ale musíme si uvědomit, jaké skutečnosti čelíme, například v souvislosti s migrační krizí. Čili domnívám se, že musíme propojit všechny finanční zdroje, které máme a zabezpečit skutečně jejich co nejlepší koordinaci. Vždycky jsem si Ehm, myslela, že já sama jsem lepším implementátorem než řečníkem. Se veškerým respektem vůči politikům si nemyslím, že hlavní věc, mm, kterou je možno udělat, je hovořit o těchto strategiích a bavit se o výhodách jejich existence, ale musíme zvyšovat kapacitu a kompetence těch lidí, kteří skutečně tyto strategie implementují. Proto se domnívám, že musíme pracovat na kompetencích našich institucí, implementačních orgánů, eh, k těch, kteří prac, prostě těch, kteří implementují příslušné strategie v rámci řízení projektu. Dnes tady vícekrát zaznělo, jaká je role Evropské unie a role členských států a regionů, kteří se účastní a které se účastní. A teď vidím, že tady je to, jako by se hrála určitá hra a míč se prostě kopal z jedné strany na druhou role Evropské komise by měla mít skutečně silná, velká, protože implementace makroregionálních strategií jsou založeny na velice komplexním systému, různá pravidla, různé systémy, různé instituce, eh, různá, různé politické orgány. A já si myslím, že role komise by mohla spočívat eh, by mohla být snížena pouze v jedné věci a sice když máme konkrétní projekty, které běží už sami o sobě, eh, které není třeba urychlovat nějakým způsobem. A ještě jeden bod, o kterém se chci zmínit. Hovořilo se tady hodně o, těch, eh, o tom zásadě tři To je dobrá zásada, ale Zároveň si myslím, že do budoucna bychom to měli znovu zvážit a přeskoumat. Chceme-li, chceme-li mít skutečně lépe koordinované makroregionální strategie a dosáhnout lepších eh, výsledků. Děkuji. Já mám 36 bodů, které vám teď chci přečíst. Ne, teď vážně, mám čtyři velice krátké body. Již tady dnes zaznělo, že musíme identifikovat přidanou hodnotu makroregionálních strategií, ale já si myslím, že to je velice obtížná výzva. Pro mě osobně makroregionální strategie by měla být o projektech, o identifikaci globálních výzech, lokálních záležitostí a nalézat mezinárodní spolupráci, aby se tyto záležitosti řešily. Příklad. Fol hranice mezi Ukrajinskem a Eh, rumunském a docházelo k zaplavování oblastí a k pronikání mořské vody do řek a to znamenalo příliš velký obsah soli a to zabíjelo určité druhy ryb. A došlo eh, k regionální spolupráci v rámci vyřešení tohoto problému a teď se začíná tvořit projekt, aby se zamezilo tomuto pronikání soli do sladkých vod. A ten problém, který se teď, ne, který se teď rozvíjí, by se nerozvíjel v rámci makroregionální strategie. To je tedy jenom jeden příklad toho, co lze implementovat do budoucna. Makroregionální strategie jsou stále velmi mladé, všichni z nás si to uvědomují. A právě proto protože ještě potřebujeme nazbírat více zkušeností. Komise a Brusel by nemoh, neměli pouštět makroregionální strategie ze zřetele a měli by je podpořovat. Musíme mít ještě dlouho, než možná začne být makroregionální strategie jako taková užitečná, ale nepůjde eh, to bez pomoci Bruselu, zejména komise. A poslední bod, nevím, jestli ještě jsem v těch dvou minutách, spolupráce eh, v rámci makroregionální strategie by měla mít rozhodně prohloubena, jako a jak by se to prakticky mohlo dělat. My každoročně 18. 19. října eh, organizujeme to fórum a identifikovali jsme dvě cesty, jakým způsobem prohloubit spolupráci. Přizvali jsme předsednictví stávající makroregionálních strategií a eh, vedeme otevřený dialog eh, o dalších specifických možných krocích. Děkuji a poslední dvě minuty. Paní předsedkyně zadala pět otázek, já dám pět odpovědí, teda pokusím se o to. Tož je hlavně tedy finanční humánní rámec. V, podle mé zkušenosti je regionální politika vlastně oprávněním existence Evropské unie, raison d'être. Jistě eh, lidský kapitál, Účastnit se na makroregionálních strategií, myslím zejména chorvatský, chorvatský zástupce, hovořil o nezbytnosti posílení administrativních kapacit v určitém stádiu, zejména mezi novými členskými státy a zeměmi, které nejsou členy Evropské unie. To bych tady podepsal. A teď, jak dodávat odvou a povzbuzovat řízení. Makroregionální strategie by měla učinit Evropskou unii soudržnější a nikoliv ji dělit. Některé makroregiony si chtějí prostě vstyčit region, tuto regionální vlajku, některé eh, spíše národní vlajku. A je třeba snažit se o vytváření rovnováhy vždycky v každém konkrétním příkladě. Já jsem tady hovořil o UCR jako příklad a tohle je jenom jedna z možností. Jistě mnoho účastníků by vám dalo mnoho eh, odlišných odpovědí, ale já bych tedy rozhodně doporučil, aby se přistupovalo k vyváženému postupu. Makroregionální strategie je nástrojem pro Unii a pro komisi. A ty se musí snažit vyřešit v rámci makroregionální strategie zcela zásadní problémy strategické. A to je to, o čem jsem hovořil v úvodu své prezentace. Samozřejmě ale s různými postupy eh, pro různé zúčastněné strany. To je to, co potřebuje politika soudržnosti. A samozřejmě je třeba zjednodušit postupy, o to by se měly snažit vlády. A jistě lze dosáhnout zjednodušení. ale přísluší každým, přísluší vždy konkrétním orgánům zapojeným do konkrétní makroregionální strategie nalézat své přístupy. No já se snažím to procházet velice rychle, protože jste žádali, abych hovořil ve dvou minutách. A pak tady eh, zaznělo, vědí lidi, jestli vědí o makroregionálních strategiích. No já bych řekl, ptejte se vašich lidí, co vědí o svém regionu, zda na to hledí jako na lokální nebo regionální záležitost. Ptejte se vy ve svých eh, odpovídajících obvodech. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem. Byla to velice zajímavá diskuze. Děkuji také zástupcům Evropské komise. Já vím, že také jste přišli na naše zasedání dám slovo Evropské komisi, až budeme diskutovat o naší implementační zprávě, kde se budeme soustředit také na stanovisko a, expert, a expertní názory našich panelistů. A protože jsme trošku ve zdržení, budeme pokračovat s naším dalším bodem, který se týká víceletého finančního rámce pro politiku rozvoje. A s příslušnou zprávu zpracovává pan Derek Vogan a nejprve mu dáme slovo a pak dostají slovo jednotliví stínoví zpravodajové. Návrhy pro pozměňovací návrhy eh, by měly být podávány do 4. září, protože musíme dodržet také čas pro příslušný výbor, což je výbor pro rozpočet. Děkuji panu Olbrechtovi, který je zpravodajem za výbor pro rozpočet. Děkuji mnohokrát, že jste tady a teď dostává slovo pan zpravodaj. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Jsem rád, že je tu Janis a že bude naslouchat naší eh, diskuzi. To je pro nás velmi důležité. Před několika týdny jsme měli možnost v tomto výboru vést výměnu názorů o příštím víceletém finančním rámci a v této diskuzi jsem hovořil o těch klíčových otázkách pro tento výbor. Například jsem zmínil to, že je potřeba zajistit, že politika soudržnosti dostane dostatečné množství prostředků i po roce 2020. Víme, že to bude velmi obtížné, protože rozpočet bude velmi eh, napjatý. To znamená, že se musíme postarat o to, abychom dostali dostatečné finanční prostředky aby politika soudržnosti i nadále zůstala tím nejdůležitějším eh, investičním nástrojem EU. Musíme se také postarat o to, abychom více zveřejňovali výhody a výsledky politiky soudržnosti. Já se obávám, že mnoho příjemců v EU vůbec neví, že jsou e, příjemci z politiky soudržnosti. Platí to u nás ve Velzu, ale e, zjišťují to i jinde, když hovoříme e, s rozpočtovým výbor nebo, s výborem nebo s výborem pro kontrolu rozpočtu, je to podobné. Dámy a pánové, Ti, kteří se nechtějí účastnit naší dnešní diskuzi o budoucnosti MFR, by měli opustit místnost. Třeba pan Rope. Thank you very much. Děkuji vám. A omlouvám se. Omlouvám se vám, pane Vogene. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vždycky je dobré, když se v jedné místnosti koná pouze jedna schůze a ne více schůzí, eh, jako eh, je tomu teď. To znamená, že já chci tedy se postarat o to, aby na ty projekty z Fondu soudržnosti bylo vyhrazeno dostatek finančních prostředků a kromě toho musíme zajistit, že ty projekty tedy budou svázány s realitou a že eh, se nebudeme tedy, eh, že, že tedy eh, to tedy budou kranty a ne finanční nástroje. Kromě toho chci, aby to bylo období 5 plus 5 let. E, oproti těm sedmi letům. Já si myslím, že období 5 plus 5 je kompromis, který e, bychom měli vzít v potaz. Kromě toho jsem řekl, že je potřeba využívat synergických efektů mezi fondy, protože pokud budeme schopni, schopni zl, e, spojit jednotlivé fondy dohromady, tak to přinese lepší výsledky. To jsou tedy ty klíčové body, které jsem zmínil v návrhu stanoviska. Jsem je tedy zmínil ale výměny názorů se účastnili i jiní kolegové, které, kteří formulovali jiné body. Já jsem se snažil ty body také zapojit, eh, například to, že je potřeba schválit víceletý finanční rámec, co možná nejrychleji, aby se mohla přijmout rozhodnutí o budoucnosti politiky soudržnosti, protože jakékoliv prodlení tady způsobí problémy s absorpcí. To znamená, že takže i to je pro nás velmi důležitý bod. Kromě toho bylo řečeno, že bychom měli e, zmínit to, že před námi stojí Brexit a s tím spojené výzvy. Já si myslím, že, lid, že věci eh, ve Spojeném království se mění. Eh, ve výzkumech veřejného mínění již převládají ti, kteří chtějí zůstat, nebo by, kteří by chtěli zůstat. To znamená, že lidé si uvědomují, že při referendu udělali chybu. Eh, vývoj tedy jde správným směrem, ale v každém případě Brexit bude mít dopad na evropský rozpočet a to jsme v návrhu stanoviska taktéž zmínili. Kromě toho jsem zmínil, že eh, priority politiky soudržnosti by měly být aktualizovány tak, aby zohlednili aktuální diskuzi. To znamená, že všechny tyto věci eh, jsem tam zahrnul, plus ještě některé další věci, které kolegové zmínili během diskuze. Doufám, že se vám to stanovisko bude líbit. Od doby, kdy jsme tedy vedli tuto diskuzi a od doby, kdy eh, jsem sestavil stanovisko, se objevil reflekční dokument komise a já si myslím, že eh, pokud se na tento dokument podíváme, tak Eh, možná eh, provedeme určité změny v tom stanovisku, tak abychom zohlednili eh, věci, které tedy v tomto dokumentu komise, konkrétně komisař pro rozpočet, zmiňuje. Určitě by bylo dobré zmínit přidanou hodnotu, kterou politika soudržnosti přináší. Já si myslím, že bychom měli ukázat, že politika soudržnosti přináší výsledky, že přináší efekt. Musíme tedy do budoucna politiku soudržnosti chránit bránit, musíme se soustředit mnohem více na výsledky a musíme ukázat, že politika soudržnosti jednoznačnou hodin, eh, hodnotu eh, prostě přináší. Kromě toho eh, bychom stejně tak jako v minulosti měli zdůraznit, že fondy v rámci politiky soudržnosti by měly mít dostupné pro všechny regiony, protože pokud se podíváte na dokument komise, tak zjistíte, že tam je to spjato s určitým otazníkem, ale my bychom v tom měli mít jednoznačný postoj. Měli bychom se postarat o to, to, aby všechny regiony v rámci EU měly přístup k fondům eh, politiky soudržnosti. To znamená, že to by mělo v tom našem stanovisku také zaznít. Kromě toho bychom tam měli hovořit o tom, že je potřeba mít jednotný soubor pravidel pro všechny fondy. Eh, dokument komise navrhuje, eh, že by mohl vzniknout něco jako jednotný fond. Já nevím, co si o tom kolegové myslí. Nevím, myslím, že bychom tedy měli Eh, vytvořit jednotný soubor pravidel. Nevím, jak s tím jednotným fondem, nevím, jak to vidí jiní kolegové. Já si myslím, že by to možná není byl tak atraktivní návrh. To znamená, že se těším na to, co na to řeknou další kolegové. A kromě toho bychom mohli zmínit ještě eh, kondicionalitu a to, že chceme tedy posílit eh, vytváření dalších kapacit. Všechny tyto věci jsou v současném programu klíčové a já vím, že v mnoha regionech mají eh, problémy, že tam tedy nejsou finanční prostředky absorbovány dostatečně kvůli problémům, eh, kvůli kondicionalitě ex ante a tak dále. To znamená, že i o tom bychom se měli zmínit. To jsou tedy podle mého názoru otázky spíše regionální povahy, které tedy eh, musíme probrat a eh, kromě toho eh, do toho budeme muset zahrnout ještě věci, které vyplývají z toho reflexivního dokumentu komise. Já děkuji všem kolegům, děkuji stínovým zpravodajům a těším se na pozměňovací návrhy, které, jak již bylo řečeno, je potřeba předložit do 4. září. Těším se na diskuzi se všemi kolegy. Rád bych nakonec ještě jednou zdůraznil, že pro výbor Regi je to zásadní stanovisko, protože díky, němuž máme možno, díky němu máme možnost dát jasně najevo, jaký je náš postoj k víceletému finančnímu rámci a proto je to pro nás naprosto stěžejní příležitost, jak pozdvihnout svůj hlas a já doufám, že toho tedy kolegové v pozměňovacích návrzích využijí. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď dám slovo paní Piraky, stínové zpravodajce. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι εισηγητή. Είναι... Paní předsedkyně, děkuji panu zpravodaji Vy jste opravdu dobře připravil tuto zprávu, takže já bych se chtěla zmínit o tom reflexním dokumentu a chtěla bych uvést, že je nutné, aby naše problémy eh, v tomto textu byly zacíleny a aby se to týkalo také flexibility. To je zásadně důležitý pojem a proto je správné, pokud my jako výbor REGI eh, určíme nebo ovlivníme tuto flexibilitu a také vztah eh, k prostředkům eh, z fondu soudržnosti. Bylo by dobré, kdyby komplementarita a adicionalita eh, byly také vypíchnuty z hlediska používání těchto finančních prostředků. To je tendence. Mně je to správné. To, co bylo rozhodnuto před sedmi lety, tak eh, je také správné a nyní jde o to, aby tady vznikl jakýsi pákový efekt z hlediska EFSI a rozpočtu. A také se to musí týkat eh, financování v rámci projektu Horizont 2020. Zjednodušení je velmi důležité a tady jsem s vámi zajedno. My potřebujeme přesnou regulaci z hlediska jednotlivých fondů. Nesmí se eh, regulace týkat všech eh, strukturálních eh, fondů. A je nutné zohlednit také naše stanovisko z hlediska fondu soudržnosti. A musíme také dávat pozor na propojení nejenom z hlediska členských států, ale také z hlediska univerzit a dokonce do toho musíme zahrnout také soukromý sektor, protože ty také využívají těchto prostředků. Pan. Děkuji a další stínový. zpravodajka, přežena zpravodajka paní Tomašičová. Já bych eh, chtěla poděkovat našemu zpravodaji, protože on zahrnul opravdu celou řadu našich návrhů, takže bych stručně okomentovala tuto zprávu. Jsme si vědomi nedostatečnosti plánování financí a tyto problémy vedly také k hromadění neproplacených faktur bez precedentního hromadění. A bylo to tedy potom přelito ze současného období do dalšího období. A také u některých programů došlo k tomuto převedu eh, z předchozího období. A to může být brzdou pro budoucnost. Takže musíme vyřešit tyto problémy do závěru tohoto období a musíme zabránit tomu, aby se tyto problémy přenášely do dalšího období. Legislativní postup pro přijetí nového rámce by měl skončit roku 2018. A je nutné, aby budoucí politika soudržnosti byla velice rychle rozhodnuta a abychom mohli velice rychle začít pracovat počínaje roku, rokem 2021. Hlavně musíme odstranit neproplacené faktury. A musíme vycházet ze faktoru stability musíme postupovat efektivněji a financování musí být také efektivnější. Je jisté, že bychom měli lépe používat tyto prostředky a proto vyzývám komisi, aby vypracovala prováděcí um, nařízení, tak, aby bylo možno použít toto nařízení i z hlediska možnosti využívat zkušenosti předchozího období. Děkuji vám a teď mám já tedy jako stínová zpravodajka slovo, takže začnu. Děkuji mnohokrát za toto stanovisko, které za které se skutečně mohu podepsat stejně tak jako za většinu návrhů zde obsažených. Myslím si, že zdůrazňujete, jak významná je politika soudržnosti pro cíle Evropské unie musíme se vyrovnat s výzvami, kterým v současné době čelíme. Bylo také zdůrazněno, že je třeba být maximálně flexibilní ve stávajícím finančním rámci, ale také vyčlenit možnosti reagovat na nepředvídané situace. Měli bychom zaměřit naši pozornost na grant ty v rámci strategických fondů. EFSI tedy je třeba tyto granty kombinovat a je třeba eh, využívat také jiné finanční nástroje, aby se usnadnilo využívání pro další projekty a abychom dosáhli multiplikačního efektu. Ve stanovisku je také zdůrazněna nutnost vytvářet synergie s dalšími programy a iniciativami pro tuto lhuto 5 plus 5 pro víceletý finanční rámec a v rámci rozpočtu je třeba soustředit se na projekty s největší přidanou hodnotou vedoucí k tomu, že se zvýší hospodářský růst, zlepší se boj proti klimatickým změnám, eh, lepší využívání energetických zdrojů. A v tomto kontextu je důležité podtrhnout také posílení evropské územní spolupráce, Interreg, to je klíčový faktor pro přidanou hodnotu v Evropské unii. To jsou lokální projekty, které, jdou nad, eh, které mají vlastně přeshraniční charakter. A je třeba aby i tady se nalezly mm, garanty odpovídající. Ní je Správný finanční rámec. Především se jedná o strukturální reformy. Potřebujeme větší transparentnost, aby se občané měli možnost lépe informovat o těchto programech a musíme se snažit vytvářet transparentní procesy a jasně poukázat na přidanou hodnotu Eh, kterou vytváří právě Evropská unie v této oblasti. Je eh, důležité využívat všech stávajících fondů pro podporu hospodářského růstu a potřebujeme také propojení s evropským semestrem. To byl nyní můj příspěvek z titulu Stínové zpravodajky a teď pokračujeme s dalším stínovým zpravodajem. Pan Papaludis, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ve jménu stínového zpravodaje naší skupiny, pana Maže, bych chtěl velice poděkovat našemu zpravodaji za tak vynikající předlohu a souhlasíme s většinou jeho návrhů. Rovněž souhlasíme s těmi změnami, které tam zapsal, ale to úplně nejdůležitější podle našeho názoru je, abychom trvali na tom, že i výbor regionu poukazuje na to, že politika soudržnosti musí zůstat jako taková i po roce 2020, protože po Brexitu bude existovat nebezpečí v této oblasti a pro eh, dodržení, udržení tedy soudržnosti po roce 2020 mohou pomoci návrhy obsažené ve stanovisku pana zpravodaje. Je třeba eh, zdůrazňovat také, co by se mohlo stát v případě, eh, že by neexistovala politika soudržnosti, protože navzdory politice soudržnosti v minulých letech stejně došlo k prohloubení nevyvážeností. Ale kdybychom neměli žádnou politiku soudržnosti, měli bychom ještě větší rozdíly a větší e, nevyváženost. Dále, jakým způsobem používat granty. Souhlasíme s panem zpravodajem, že by k tomu mělo docházet ve formě grantu a nikoli ve formě úvěru. A e, domnívám se, že také ten příslušný dokument komise v sobě skrývá určitá nebezpečí pro politiku soudržnosti. Především v tom ohledu, Co se týká velice flexibilní interpretace onoho pojmu flexibilita, a k tomu chci říct si ještě něco konkrétnějšího. Paní komisařka Krecu to podporuje a to je tak dobře, ale bohužel, bohužel na komisi existují i komisaři, kteří jsou proti politice soudržnosti a snaží se ji oslabit. A proto stojíme před výzvou, abychom hájili tuto politiku proti těm odpůrcům politiky soudržnosti ale nepotřebujeme pouze jeden fond, ne. Potřebujeme ale jasná pravidla pro každý fond. Kromě toho se domnívám, že bychom měli zavést to období 5 plus 5, tak, jak to navrhuje pan zpravodaj. Naše skupina předloží pozměňovací návrhy a chceme tím přispět eh, k tomu, aby stanovisko výboru REGI zlepšilo eh, politiku soudržnosti a její podporu. Děkuji. Děkuji. Další stínový zpravodaj. Děkuji, kolegyně a kolegové. Myslím si, že politika soudržnosti je nesmírně důležitá a musíme uvažovat o budoucnosti politice soudržnosti. Toto stanovisko je velice dobré. Pan zpravodaj zde zohlednil všechny názory. A chceme-li zamezit dopadním, negativnímu dopadu Brexitu, je třeba posílit politiku soudržnosti, protože v opačném případě by samozřejmě to mělo negativní dopad i na ní. A e, proto musíme přesvědčit kolegy v jiných výborech i komisi, že politika soudržnosti není méně významná než jiné politické oblasti a není možné, aby byla politika soudržnosti považována za větší zátěž. Existují tady rozdíly mezi členskými zeměmi, co se týče regionální politiky a rozvoje vytváření regionální politiky. A bylo by dobré, kdyby například až 30 prostředků náležících do politiky soudržnosti šly do regionu všech členských států, nezávisle na jejich síle nebo na síle jejich politiky soudržnosti. Některé regiony z části vůbec nedostávají žádné financování. Máme tu třeba nástroj Leader Plus, který je platný pro všechny regiony a z tohoto ohledu bychom mohli se řídit zásadou, že určitá financování by se mohla dát k dispozici regionům, která zatím, které zatím žádné financování nedostaly. I politika investiční je zde velice důležitá v mém regionu, v Pobaltí, nečiní ani 10 a to ještě nebyly vyhrazeny finanční prostředky ani do konce období 2020. A existují-li takové mezery, vznikají určité nedostatky vedoucí potom k dluhům a pak se to přenáší na další období a z toho vznikají problémy, čili je třeba ten tuto zásadu lépe dodržovat. Lo Scénář ohledně výsledného finančního rámce byl předveden před dvěma týdny. Měli jsme tam také fórum soudržnosti. Byla tam paní komisařka Kvetu a pan komisař Ettinger a představili reflexní text ohledně budoucnosti a financování Evropské unie. Ty věci nevypadají příliš růžově. A stanovisko našeho kolegy eh, mapuje určité směry, s kterými souhlasím. Například je velice rychle najít eh, dohodu ohledně víceletého finančního rámce, tak abychom mohli začít přijímat eh, rozhodnutí a vyjednávat ohledně politiky soudržnosti a to, co nejrychleji potřebujeme. Dostačující rozpočet, tak abychom podporovali investice ve prospěch občanů. A myslím si, že tady máme sociální fond a potom máme EFSI které se mohou použít. Také souhlasím s významem těch jednotlivých subvencí, které se týkají finančního nástroje, které můžeme používat pouze v některých případech, jak říkali kolegové. Ale já bych uvedla, že by se to mělo dělat pouze tehdy, kdy ta přidaná hodnota je naprosto zaručena a koeficient rizika je nízký. Souhlasím také eh, s podstatou té diskuse, která tady proběhla ohledně toho eh, vzorce 5 plus 5 a také eh, z hlediska rozhodování. Potřebujeme eh, v půli toho období eh, revizi. To je zřejmé. V posledních měsících během vyjednávání ohledně přírodních katastrof jsme konstatovali, že politika může být kredibilnější, pokud dokáže reagovat na jednotlivé výzvy. Takže potřebujeme pravděpodobně pružnější rámec můžou vzniknout naléhavé záležitosti, jsou to otázky také obrany a to by se mělo v podstatě řešit na základě fondů, které nesouvisejí se soudržností. Musíme také velice rychle udělat dohodu se Spojeným královstvím a musíme použít zdravý selský rozum. Není možné čekat eh, na nový legislativní rámec z tohoto hlediska. Není možné toto připravit v poslední, na poslední chvíli. Politika soudržnosti musí být důvěryhodnější, efektivnější a musí být eh, blíže potřebám jednotlivých území. Musíme se podívat na to, jaké projekty se skutečně realizují v jednotlivých členských státech a musíme zajistit určitou vyváženost mezi zjednodušením těch postupů, což je nutné, a kontrolou, která musí být kvantitativní a kvalitativní z hlediska výdajů. Děkuji. Takže mám tu seznam řečníků. Pan Valkasel Siso je první řečník na seznamu. Máte slovo. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji, vážená eh, paní předsedkyně. Jsou to celé měsíce, během kterých eh, dohloubky probíháme, probíráme budoucnost politiky soudržnosti. A víme z hlediska toho víceletého finančního rámce, to znamená na období po roce 2020, tak víme, že odchod Spojeného království bude zemětřesením pro rozpočet, protože eh, Spojené království je netoplácem a je tady celá řada témat, o kterých se při tom vyjednávání bude hovořit, takže to budeme velice zblízka sledovat. Ale Brexit není jediná otázka, která ovlivní eh, budoucnost politiky soudržnosti. My teď diskutujeme ohledně návrhu komise z hlediska tohoto víceletého finančního plánu a měli bychom postupovat obezřetně. To znamená, měli bychom se vyhnout tomu, aby prostě ty jednotlivé výzvy eh, neovlivnily negativně politiku soudržnosti. A musíme také rozhodovat o těch nejvhodnějších nástrojích z hlediska ekonomické soudržnosti, to znamená ohledně podpory, subvencí, finančních eh, nástrojů, nebo eventuálně bychom měli eh, hovořit o kombinaci všech těchto prvků, takže všechny tyto možnosti jsou otevřené. A mě z tohoto hlediska nejvíce zajímá eh, riziko, které tady je. To znamená, že tady nemáme vhodné nástroje pro to, abychom definovali přidanou hodnotu. To znamená, jde o to, abychom měli hmatatelné výsledky. Musíme mít takové nástroje, aby nikdo nepochopil o tom, eh, že eh, musíme upevňovat tyto nástroje Evropské unie. No, a proto musíme v našem eh, výboru zohlednit všechny tyto záležitosti a jistě ten návrh víceletého finančního rámce bude tím, co musí odražit také pokrok v této oblasti. Děkuji vám. Van Miltenburg, the floor is yours. Ja, dank u eh, voorzitter. Ik wil uh, allereerst uh, de voorzitter bedanken, maar misschien... <laughs> Eh, mm, eh, možná je lepší, když budeme hovořit v mateštině. A eh, nicméně v tomto případě budu dále hovořit anglicky. Já si myslím, že už to zaznělo, že Evropská unie a její regionální politika byla bude trošku narušena, protože pokud se podíváme na Interreg a ten příklad správně zazněl, tak skutečně musíme navýšit finanční prostředky, protože Brexit bude mít dopad na interregionální eh, spolupráci v Evropě. To eh, se týká i přeshraniční eh, spolupráce a proto bychom se neměli oddávat iluzi, že ta regionální politika bude moci zůstat tak jako doposud. Já osobně se domnívám, že bychom měli učinit všechno, co je v našich silách, tak abychom eh, tedy eh, se snažili o politiku 2.0. Ano, chceme o eh, chceme evoluci, chceme se vyvíjet postupně, více se soustředit na výkon, výsledky a také na skutečnou potřebu v Evropě, kterou je potřeba eh, financovat z evropských strukturálních a investičních fondů. Další věc kombinace finančních nástrojů. O tom už jste také hovořili. Já si myslím, že například odstavec 3 je v tuto chvíli příliš eh, defenzivní, pokud jde o granty a finanční nástroje. Já si myslím, že eh, se připravuje FC 3.0 a tam je to eh, kombinování také důležité, to znamená, že to pro EU skýtá příležitost. Pokud jde o období 5 plus 5 let, tak to je také zpěto s eh, pochybnostmi, protože když bychom měli dělat eh, hodnocení po dvou letech, vždycky v polovině já si myslím, že tady zkrátka po dvou letech nebude dostatek obsahu na to, abychom učinili skutečné zhodnocení, abychom se z toho předchozího období poučili. To znamená, že já osobně se domnívám, jestli to hodnocení má probíhat po dvou a půl letech anebo po pěti letech. I to by byla taková možnost. Naprosto souhlasím s vaší poznámkou, pane zpravodaji. Eh, v tom smyslu, že politika soudržnosti by se měla týkat všech evropských regionů, protože eh, všechny ji potřebují a to dokonce i v zemích, které jsou velmi vyspělé. Je například potřeba podporovat inovaci, růst a vývoj. To znamená, že je klíčové, abychom to zmínili. Eh, pokud hovoříme o jednotlivých stavebních blocích politiky soudržnosti, tak musíme zmínit, že je potřeba do toho zahrnout všechny evropské regiony. A konečně poslední poznámku berte spíše jako podnět k zem zamyšlení. Když hovoříme o víceletém finančním rámci, tak by nebylo moudré, abychom zahajovali diskuzi o fondech, například o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci a o tom, jak bychom ho tedy měli do budoucna integrovat. Možná, že eh, pokud jde o Evropské eh, investiční a strukturální fondy, tak potřebujeme změnit oblast působnosti. Já vím, že eh, to, co máme před sebou, není svatý grál. Musíme tedy učinit za stávajících prostředků více pro evropské občany eh, a je tedy potřeba, tak jak o tom hovořili eh, kolegové, učinit z eh, politiky soudržnosti důležitý nástroj i po roce 2020. A nyní paní Breso. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych poděkovala kolegům A děkuji také panu zpravodaji za jeho práci, kterou odvádí, pokud jde o rozpočet. My jsme si články 310 a 311 smlouvy eh, s finančními ustanoveními přečetli velmi podrobně. A je to tak, že mentre qui il dibattito si sta concentrando su... To znamená, to je taková základní myšlenka, nicméně v té diskuzi se můžeme soustředit na to, kde je možno něco přerozdělit. Takže eh, musíme také hledat eh, nějaké nové možnosti, nové cesty. A musíme také si uvědomit, že musíme kompenzovat to vákum, které vznikne po odchodu Spojeného království. Co se týče dokumentu ohledně vlastních zdrojů a studie, kterou představila skupina na vysoké úrovni a zabývala se právě vlastními zdroji, tak říká, že můžeme mít vlastní zdroje pro rozpočet EU, aniž by to zatěžovalo občany tím, že bychom využívali určité faktory globali, eh, kontroly globalizace. Nebudu hovořit o detailech, všichni vědí, o co se jedná. Takže mě, my bychom měli klást důraz na tento požadavek. To znamená, že tradiční zdroje by měly být alokovány na politiku soudržnosti. My jsme mohli konstatovat v minulosti, že politika soudržnosti začala hrát svoji roli, ale e, víme, že tady byla velká hospodářská krize a v té době e, nebylo možné řešit tyto problémy pouze v rámci politiky soudržnosti. Tehdy jsme museli používat také jiné nástroje, které nesouvisely pouze s politikou soudržnosti. Ale počínaje okamžikem, kdy skončila tato krize, tak e, politika soudržnosti začala sehrávat jakousi mikroekonomickou roli a snižoval rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. A to je to, co se eh, děje opět. Takže eh, politika soudržnosti může eh, sehrávat tu svoji podstatnou úlohu. Musíme tedy požadovat jednoznačně na komisi a radě, aby se vyjádřili k těm zásadním aspektům. A sice, zda politika soudržnosti bude aplikována na všechny regiony. A pokud tomu tak bude, tak bychom mohli také požadovat, aby v budoucím nařízení jsme pracovali na těchto otázkách ve stejnou dobu, kdy budeme také se zabývat eh, těmito finančními záležitostmi. Omlouvám se za eh, svůj mobil. Takže během tohoto mandátu víme, že se nám nepodaří schválit novou politiku soudržnosti. Takže je tady riziko, že přijdeme vlastně o tři roky politiky soudržnosti. To znamená, že tam vzniknou automaticky určité úspory. Protože vlastně několik let proběhne bez politiky soudržnosti, protože příslušné nařízení nebude přijato. A vlastně tady vzniknou úspory. A to musíme Eh, říci jasně. Takže obě tyto oblasti musí být schvalovány paralelně. Také rada se musí k tomu vyjádřit. Je nutné, aby politika soudržnosti mohla být použita na všechny regiony. Pak je to proveditelné. Protože eh, je tady nebezpečí, že některé regiony budou vyloučeny a eh, to by nám bránilo pak pracovat na tom příštím nařízení. Nicméně během toho legislativního období je tady toto nebezpečí, že přijdeme o tyto roky politiky soudržnosti. Další řečník. Eh, Vážená paní předsedkyně, ta úloha, eh, kterou tady převzal náš zpravodaj Derek, to je velmi zajímavé, protože vlastně je tady úhel pohledu z hlediska Brexitu, takže je dobré také se tím zabývat. A v podstatě myšlenka, myslet si, že tady dojde k nějaké změně, zvrácení, to jaksi eh, je jaksi překvapivé. Já nechci na to tlačit nebo nechci to ještě rozebírat. Ale samozřejmě, že si to vyžaduje také určité komentáře. To znamená, co se týče eh, této zprávy, je nutné na to také reagovat. Lépe řečeno, musíme výrazněji vypíchnout eh, přidanou hodnotu v porovnání s ostatními politickými oblastmi. Takže musíme se také podívat na to, jak to vypadá s omnibusem. V podstatě teď bychom měli trošku, jak si to vše dát do pohybu. Eh, bylo by eh, nutné, jak si uvědomit, že tady budou možná ještě další překážky. Ale musíme si tedy jasně uvědomit, že to musí platit pro všechny regiony, protože to bude zase ta kompenzace eh, a záležitosti, které s tím souvisejí. To znamená, musíme se soustředit na tematickou koncentraci, eh, takže v podstatě to je to, o čem se hovořilo také v souvislosti s horizontem 2020. To je také to, co posouvá inovaci, to je to, co potřebujeme. My potřebujeme tyto inovativní produkty, musíme je dostat na trh, to je celý řetězec. My nesmíme ztrácet čas, musíme to urychlit a je tady velké riziko. Když na tom budeme přemýšlet, musíme udělat spoustu různých věcí, ale musíme tedy vyzvat komisi, aby zavčas předložila tento uh, návrh, protože eh, také musíme změnit odpovídacím způsobem schéma spolufinancování, takže eh, to je nezbytné a je nutné to změnit a také to budeme korigovat, pokud to bude nutné. Ale nebylo by dobré, aby tady prostě eh, se protahovaly tyto úvahy bez nějakého základu. Pak je tady otázka jak to bude vypadat také na neformální radě. E, v podstatě se musí říkat stejná věc. To znamená, toto přepracování evropské politiky soudržnosti nám dá určité nástroje, které musíme do toho zavést. Když se podíváme na Slovinsko nebo Chorvatsko, tak e, víte, že tyto členské státy to podepsali a zdůraznili, hodnoty eh, politiky soudržnosti. Nejedná se jenom o průmyslovou politiku, prostě to prostředí se změní, ten celý prostor, to je jasné. Takže já mám někdy dojem, že ta mm, role těch člán, členských států mm, by se nějakým způsobem utlumovala. Ne, členské státy jsou velmi důležité, ty musí umožnit spolufinancování projektu je to víceletá dohoda na sedm let. To vlastně eh, bude podepsáno členskými státy, bude to závazek. To znamená, členské státy musí naplnit tuto povinnost. Takže samozřejmě, že se o tom bude dále jednat s radou. Měli bychom i nadále být připraveni na té evropské úrovni. A na závěr ještě připomínka. Samozřejmě, že tady jsou pozměňovací návrhy, ale skutečnost, že nyní jsme připraveni tedy konat, tak eh, to také souvisí s tím, že jsme ochotni připravit usnesení, které by bylo předloženo na plénu a bylo by reakcí na tento reflexní text. Jednalo by se o tom v říjnu na plenárním zasedání. Ale musíme samozřejmě připravit eh, příspěvky a musí se začít práce na tom příslušném nařízení. A pak bude dobré pozitivně přispět této zprávě. Děkuji. A teď mám na seznamu pana Olbrichta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se domnívám, že Derek udělal výbornou práci, protože tam přidal nové prvky k tomu dokumentu komise. Ale co je důležité pro výbor regi, jsou dva prvky. Za prvé budoucnost politiky soudržnosti, o které se bude diskutovat v celé řadě dokumentů v příštích měsících. A za druhé politika soudržnosti v kontextu víceletého finančního rámce. To první je daleko větší, to druhé je omezené. Tady se jedná o zásady. Otázka zásady politiky soudržnosti v kontextu VFR. Eh, otázkou je, Protože my jako parlament budeme mít usnesení ve výboru pro rozpočet, o kterém se bude hlasovat na plenárním zasedání v říjnu. Domnívám se, že členové výboru RAGI jsou skutečně velice vítáni přednes pozměňovací návrhy, než se toto usnesení představí na plenárním zasedání. Budeme tedy hlasovat nejprve na výboru pro rozpočet a potom v plenárním zasedání. Bude to více než reakce na dokument komise. Bude to politické stanovisko stanovisko. Poč, proč? Otázka výboru Regi je, chceme působit v navrženém rámci, ve, v rámci navrženém komisí, to znamená pět scénářů, kdy ve čtyřech je politika soudržnosti škrtnutá, jenom v je jenom obsažená v tom pátém scénáři. A nebo chceme vyndat ty scénáře přesně tak, jak řekla paní Bresle, dát na stůl prvky politiky soudržnosti a nikoli diskutovat o jednom z pěti scénářů, za, protože si uvědomujeme ty limity, ale hovořit prostě o budoucnosti politiky soudržnosti, abychom zjednodušili tu otázku. To je všechno všude stejné, na lokální, regionální nebo státní úrovni. Chceme hovořit o tom, kolik peněz máme a pak vytvoříme politiku, anebo nejprve vytvoříme příslušnou politiku a potom vyčleníme příslušné prostředky. To je ten hlavní hlavní problém. Začneme-li diskutovat o penězích, tak bude méně peněz, to znamená, naše diskuse bude o škrtech v politice soudržnosti a ne o jejím rozvoji. Obrácený postup by byl hovořit o budoucnosti politice soudržnosti s finančními důsledky. Neexistuje žádné dobré řešení abych byl upřímný, ale chci vás jenom informovat o tom, že za prvé E, máme mm, e, projev pana Junkera o stavu Unie v září, kde zcela jistě zmíní určité prvky z politiky soudržnosti. To bude v září. Dále v říjnu se bude v plenár, na plenárním zasedání hovořit o usnesení jako reakce na ten reflection document komise. Poté začneme pracovat na, různý, na stanoviscích v různých výborech, na zprávách z, z vlastní iniciativy. Příslušným výborem je budget a o této zprávě se bude hlasovat v březnu a příští komise přijde s legislativním a dále komise přijde s legislativním návrhem pravděpodobně v květnu nebo v červnu. To znamená, tam teprve začne ta opravdová diskuse, která bude velice krátká, 6-7 měsíců, čili všechno by mělo být připraveno předem. E, jenom jsem chtěl říci, že musíme spolupracovat v nejrůznějších výborech, ale domnívám se, že toto politické rozhodnutí, o čem hovoříme, o politice nebo o penězích, to je něco, o čem by se mělo rozhodnout na výboru a já něco mohu navrhnout, protože když to neuděláme, tak prostě budeme jenom ve vleku události a to by nebylo dobré. Děkuji mnohokrát. E, já naši diskusi budu muset ukončit. Já se strašně omlouvám panu Sisovi, protože jsme se spozdili v průběhu dnešního dopoledne. Je-li pro vás tady akceptabitelné, můžeme naší odpolední zaseda, můžeme naše odpolední schůzi věnovat jako první bod eh, diskusi o vašem stanovisku od 4.45. Bylo by to pro vás v pořádku, pane Valkasaro? Děkuji vám mnohokrát. Takže ve 4 hodiny 45, eh, protože teď už jsme ve spoždění a vy musíte teď odejít, že omlouvám se, ale já rozhodně se rád podrobím vašemu návrhu, pakliže to je v pořádku i pro ostatní kolegy z výboru, tak vám za to budu velice vděčný. Já ve dvě v půl třetí musím eh, bohužel jít na schůzku, protože ta byla sorganizována nejrůznějšími delegacemi španělskými a proto nemohu chybět. A proto možností by bylo bývalo buď teď zasáhnout, ale už by nezbyl čas na stanovisko. A proto bych samozřejmě měl velký zájem na tom, abych si vyslechl vaše názory a dáte-li mi tu možnost odpoledne, jsem vám moc vděčný. Vám i dalším kolegům poslancům s tím, že tedy můžeme přehodit tu diskusi na dnešní odpoledne na 16.45. Děkuji mnohokrát. Máme možnost prodloužit tuto schůzi, ale protože Valka Selsiso tady nemůže zůstat a vyslechnout si, co kolegové by řekli, možná, že toto bude nejlepší řešení, abychom diskutovali o této záležitosti ve 4.45. A teď budeme pokračovat v diskusi, protože pořád ještě máme 10 minut. Pan Monskor chtěl slovo, ale prosím pěkně stručně, protože to je výjimka. Drazí kolegové, já bych chtěl uvést, že dva roky a půl eh, jsem členem parlamentu a když jsem slýchával jaksi hlasité hlasy některých poslanců, kteří spochybňovali politiku soudržnosti a fond soudržnosti, já bych nechtěl, aby Bretex byl za, Brexit byl záminkou nebo zástěrkou pro to, aby se poškodila politika soudržnosti. I když samozřejmě můžeme vytýkat nedostatečnost a tak dále této politice soudržnosti, ale mnohé bylo učiněno a to umožnilo zemi, z které já pocházím, tedy z těch ostrovních území, abychom vybudovali infrastrukturu. A na závěr, já vím, že už je dost pozdě, bych chtěl říci, že když dojde k nehodě automobilu a jste zranění na noze, tak první věc, která vás napadne, není amputovat nohu, ale najít léky, a jak si uzdravit daného člověka, který je zraněný. Takže kolegové, neměli bychom spochybňovat politiku soudržnosti, i když máme potíže. Musíme ji ponechat, udržet, aby se mohla rozvíjet harmonickým způsobem ve prospěch našeho obyvatelstva. Děkuji. Děkuji. A pan Gilen za Evropskou komisi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Budu velmi stručný. Komise vítá tento příspěvek k diskuzi o období po roce 2020. Děkujeme panu Vogenovi za jeho návrh a rád bych také poděkoval výboru jako takovému za to, že má velmi konzistentní přístup. To se eh, prokazuje také tehdy, pokud se podíváme na zprávu paní Westphal. Vidím, že mezi vámi tedy vlídne, vládne velká koordinace, dobrá koordinace. Mám pouze jednu jedinou poznámku. Pan Vogan již na počátku hovoří hovořil o tom, že by výboru pomohlo, pokud by určité prvky, které se e, objevily v tom dokumentu komise, byly do vašeho stanoviska začleněny. Pan Vogan sám řekl, že se o to pokusí. Cíl tohoto dokumentu komise je to, e, podnět k diskuzi, iniciovat diskuzi v tuto chvíli, v, této stádi, v tomto stádiu diskuze nechceme formulovat definitivní odpovědi, ale v každém případě tu slyšíme o tom, že je potřeba zvýšit viditelnost a také transparentnost v příštím programovém období a že je potřeba také podporovat velmi radikální zjednodušení. Já jsem k tomu zjednodušení dodal ještě přídavné jméno radikální, aby to bylo naprosto jasné. Výzva je nebo jde o to, jak tedy být radikální, ale zároveň jsou, eh, zachovat eh, kontinuitu se stávajícími pravidly vždycky půjde o to, abychom ty výzvy, před kterými stojíme, nějak vtělili do toho samotného textu a následně na tom tedy se všemi zúčastněnými stranami pracovali. Děkuji. Děkuji a nyní tedy eh, má pan Vogen možnost přednést svoji reakci. Ano, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že v té diskuze bylo mnoho koncenzu mezi kolegy, ale také s komisí alespoň pokud jde o tu část komise, která se zabývá regionálním rozvojem. Já eh, tedy znovu zdůrazňuji, že je potřeba víceletý finanční rámec přijmout co možná nejrychleji, aby nevznikaly prodlevy, že potřebujeme spíše grandy, že potřebujeme eh, synergické efekty mezi jednotlivými, jednotlivými fondy. Do toho bychom měli zahrnout i EFSI. Eh, shodli jsme se na tom, že všechny regiony musí dostat nějakou pomoc z Fondu soudržnosti a velmi důležitou věc zmínila komise a já jsem to také zmínil ve svém stanovisku Česku, Je potřeba zvýšit viditelnost eh, financování z hlediska eh, foudu soudržnosti, tak aby příjemci věděli vůbec o tom, že jsou příjemci eh, z politiky soudržnosti. To znamená, že je tu celá řada věcí, celá řada kolegů zmínila, že je důležité, aby tam byla zachována pružnost, flexibilita, to už jsem také zmínil. My všichni pravděpodobně chceme zaručit to, aby ta flexibilita ve financování z Fondu soudržnosti byla, protože chceme být schopni reagovat na nepředvídatelné události, ale zároveň musíme být trochu obezřetní, pokud jde o pružnost v samotném víceletém finančním rámci, protože eh, pravděpodobně nechceme dospět k tomu, že se budou financovat věci, se, eh, kterými se tedy nepočítalo. To znamená, že s tou pružností v samotném VFR musíme být eh, opatrnější. Pokud jde o doba, dobu platnosti VFR, tak já jsem se vyjádřil pro to řešení 5 plus 5 let. Pokud jde o to, zda by se měla dělat revize v polovině období, já si myslím, že by to skutečně mělo být až po pěti letech, tak abychom měli možnost se podívat na to, co se během pěti letech dělo. Nemělo by to být, neměl by to být pouze přeskum v polovině období, ale eh, mělo by to být, měla by to být tedy velmi důležitá revize eh, nechceme, aby to byla eh, pouze formální záležitost, chceme skutečnou revizi. Kromě toho zazněla otázka, jestli by měl vzniknout nějaký konsenzus, k tomu se moc kolegů nevyjádřilo, ale vypadá to, že se spíše shodneme na tom, že by bylo potřeba vytvořit jednotný soubor pravidel a že eh, není zase tak vhodné vytvářet jednotný fond, ale o tom, jak už jsem řekla, moc kolegů neho- nehovořilo. Já děkuji těm dvěma nebo třem který, kteří se k tomu vyjádřili. Děkuji Janovi za těch pět scénářů, které se objevují v dokumentu komise. Eh, On nás upozornil na to, jakému dilematu čelíme, jestli tedy na, první, eh, na prvním místě má být financování anebo eh, politika. Jak řekl Jan v říjnu, tedy k tomu přijmeme obecné politické usnesení po něm bude následovat zpráva z vlastní iniciativy a já si myslím, že právě ta zpráva z vlastní iniciativy je tím vhodným místem, kde můžeme řešit toto dilema a podobné otázky. To znamená, že je tu nepochybně celá řada věcí, na kterých se můžeme shodnout. Můžeme se shodnout na tom, že potřebujeme silnou politiku soudržnosti i po Brexitu a kromě toho je někdy důležité upozornit lidi na to, jak by evropská ekonomika vypadala, pokud by fondy soudržnosti eh, neexistovaly, protože někdy jsou občané eh, poměrně skeptičtí. My jsme při sepisování eh, stanoviska samozřejmě omezeni počtem slov, těch věcí, které bychom mohli říci a chtěli říci je mnohem více, ale musíme se, jak už jsem řekl, Eh, co možná nejvíce omezit. V každém případě děkuji kolegům předem za pozměňovací návrhy a pokusím se je co možná nejvíce zohlednit a zapracovat. Ráda bych tady ještě jednou zdůraznila, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 4. Eh, září. A poslední věc. Eh, paní Brso, já jsem slyšela, že dnes máte narozeniny, to znamená, že vám k ním blahopřeji a přeji vám všechno dobré za celý výbor Regi. Děkuji vám. Tím tedy končím dopolední část schůze.